thought so. Okay, colleagues. Dobrá, kolegyně, kolegové. Nyní budeme pokračovat v naší schůzi a nyní máme za řecké předsednictví zde dva ministry za cenu jednoho. Protože eh, zde mají řekové dva různé ministry pro námořní záležitosti. Nejdříve je to pan Varviciotis a posléze budeme hovořit s panem ministrem pro infrastrukturu, což je pan Kristo já bych vám chtěl představit pana ministra Varviciotis, který je ministrem pro námořní záležitosti, námořní dopravu a Egejské moře. Já vím, že jste studoval jak v Atenách, tak i a pan Varciotis byl v červnu minulého roku jmenován ministrem. Pane Varviciotisi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milý Briane, jsem velice rád, že mohu dnes být zde s vámi. Uh, Řecko převzalo předsednictví eh, Evropské rady ve rozhodující, ale také kritické fázi. Je to z důvodu, že existuje finanční krize v Evropě, ale také z důvodu toho, že Evropský parlament bude mít své volby. Proto my musíme také spěchat s náležitostmi, které chceme vyřešit. A mnoho z těchto záležitostí se vyš vyvíjí několik let a my pravděpodobně eh, dotáhneme některé věci do konce a také budeme sklízet příslušné plody. My jako předsednictví se velice těšíme na spolupráci s parlamentem. My se domníváme, že práce parlamentu a také veškeré připomínky parlamentu, Evropského parlamentu jsou důležité pro předsednictví, tak abychom našli společnou cestu v radě. Uh, taken, uh, Stanovisko parlamentu bychom vždy měli brát vážně, protože se v něm odrážejí nejrůznější aspekty a kontroverzní stránky sporných záležitostí. Na úvod bych chtěl říct několik slov o tom, proč má Řecko dvojí předsednictví. Dva předsedy, protože já jsem spolupředsedou s panem Kristofolidisem, s mým kolegou. Řecko je tradičně námořním národem. Kromě toho potřebujeme moře pro náš hospodářský vývoj, ale i naše kultura hodně souvisí s tímto prostředím. A proto máme zvláštní ministerstvo, které se zabývá záležitostmi spojenými s mořem, ale také s přepravou, která je velice důležitá jak pro řeckou, tak pro evropskou ekonomiku. Představuje to 90 celoevropského obchodu. Téměř všechny naše zdroje energie přicházejí po moři a velká část našeho vývozu a dovozu probíhá přes moře. A protože my jako Řecko máme jednu z největších evropských flotil, je velice důležité, abychom se zabývali především obchodem přes moře řeckém rejstříku je teď přes 1500 lodí. A představuje to přes 40 evropské flotily a 15 celosvětové flotily. Protože jsme mezinárodním aktérem v námořní dopravě, můžeme říct, že Řecko má zvlášť velký zájem o námořní obchod. Chceme dát celé Evropě i tomuto parlamentu najevo, že se chceme na tyto věci zaměřit, že bychom neměli přijít o tuto činnost. Neměli by je nám vyfouknout z jiných částí světa. Velký význam tohoto námořního obchodu je zvlášť důležitý, protože celá Evropa získá z toho, že v ní budou usazené přepravní společnosti a registrovaná plavidla. regionální politiky by neměly vypudit z Evropy nejenom z naší země, ale i z jiných zemí, které se zabývají přepravou, ale neměly by vypudit z Evropy velkou část přepravního sektoru. Má to velký význam pro Evropskou unii, aby zůstala špičkovou přepravní mocností po celém světě a měli bychom si zachovat konkurenční výhodu. Pro naše předsednictví jednou z klíčových záležitostí a jedním z pilířů, ze kterých vychází priority našeho předsednictví, je právě moře. Souvisí to s finančními otázkami, s tím, jak posílit eurozónu. Souvisí to také s rozvojem, s nezaměstnaností. Další pilíř našeho předsednictví se týká přistěhovalectví a čtvrtým pilířem je moře, protože se domníváme, že řecká ekonomika patří k těm ekonomikám, které mají velký potenciál pro inovaci, pro růst, pro nová pracovní místa. A modrá ekonomika dnes představuje 5,5 milionu pracovních míst a přibližně půl trilionu v růstu, každoročním růstu. A proto si myslíme, že tato horizontální tématika, která se bude prolínat všemi prioritními oblastmi, zejména oblastí růstu a pracovních příležitostí, migrace a přestěhovalectví, a samozřejmě námořní politiky, integrované přepravní, dopravní politiky, migrace a bezpečnosti, Tyto věci by tedy měly být v nadcházících měsících prioritou, abychom také dali najevo zájem Evropské unie o tuto část naší ekonomiky, ale také náš sociální národní vývoj. Mohu vám říct, že je velice důležité, že vy už jste se těmto věcem věnovali a já vím, že pan Simpson se zvlášť zasazoval o bezpečnost moří zvlášť důležité je to nové připravované nařízení o vybavení. A víme také, že se připravuje něco k financování a na to se právě musíme zaměřit. Měli bychom najít společnou řeč s radou a s komisí, abychom postoupili kupředu, Abychom měli čistá moře, abychom měli moderní lodě. To je teď to nejdůležitější pro takový námořní rádu, jako jsme my. A proto vás tady prosíme o pomoc. A prosíme parlament o spolupráci. Další věc, na kterou se zaměříme, je to, jak posílit spolupráci s mezinárodní organizací pro me- práce. Námořní organizací. Abychom zajistili jednotné regulační rámce, které se týkají přepravy. Domníváme se, že otevřená moře Otevřené přístavy jsou velice důležité. Je to velice důležité pro Evropu, pro přepravu. A proto už jsme informovali komisi a já jsem také informoval předsedu, že požádáme Mezinárodní námořní organizaci, aby vyslala své zástupce na mimořádné zasedání rady v květnu v Aténách abychom se poradili o tom, jak posílit spolupráci mezi těmito organizacemi. A co se týče legislativních návrhů pro námořní dopravu a všechno, co souvisí s mořem, budeme se snažit dosáhnout pokroku a úspěšně uzavřít v prvním čtení jednání o různých návrzích, které bych chtěl krátce zmínit. Jak už jsem říkal, s vaší podporou chceme ukončit neformální trialogy a dohodnout se na směrnici o námořním vybavení v prvním čtení. Společně se budeme snažit zajistit prostřednictvím přijetí navržené směrnice posílení implementačního mechanismu a kontrolu požadavků na námořní vybavení, zjednodušení příslušného regulačního prostředí a chceme také zajistit, že požadavky Mezinárodní námořní organizace budou implementovány a realizovány jednotně ve všech členských státech. Pokud je o návrh nařízení o víceletém financování pro činnost Evropské agentury pro námořní bezpečnost, pokud jde o reakce na znečištění způsobené loděmi a znečištění moří způsobené ropou a plynem, budeme se snažit dohodnout s Evropským parlamentem v prvním čtení. A chtěl bych zdůraznit, že řecké předsednictví uznává, že je nutné zajistit finanční udržitelnost Evropské agentury pro námořní bezpečnost, aby mohla i nadále plnit své úkoly v oblasti prevence znečištění moří. A snažíme se úspěšně uzavřít naše jednání, jak už jsem říkal. Řecké předsednictví vnímá potřebu vytvoření příznivějšího investičního prostředí v přístavech. A proto se bude snažit dosáhnout v radě pokroku ve vztahu k návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec pro tržní přístup k přístavním službám a finanční transparentnost přístavu. A mohu vám také říct, že v našich přístavech probíhá velký plán privatizace a proto budeme potřebovat kompletní pravidla pro to, jak mají fungovat přístavy. Ale já vím, také jako poslanec, že jsou to obtížné a kontroverzní záležitosti. V předvolebním období je někdy opravdu těžké takové věci dovést ke zdárnému konci, ale my jako předsednictví se budeme snažit najít společnou půdu pro všechny tyto věci. Předsednictví přikládá zvlášť velký význam postupu v radě, jehož cílem je zpracování legislativního textu, který přispěje k posílení růstu, plynulého fungování jednotného trhu a také k vytvoření stabilního prostředí z hlediska rovných podmínek v přístavech ve spolupráci s členskými státy a dalšími institucemi EU. Jak už jsem říkal, Budeme mít neformální zasedání ministrů na začátku května v Aténách. Na tomto ministerském setkání provedeme střednědobé hodnocení námořní dopravní politiky EU A v rámci rady se budeme také snažit prosazovat singularitu s jednotlivými ministry. To je také součástí našeho mořského pilíře. A mezi prioritami v integrované námořní politice bude také dokončení vyjednávání s parlamentem ve vztahu k návrhu směrnice o zřízení rámce pro námořní územní plánování a integrovanou zprávu pobřeží. Jsme přesvědčeni o tom, že je tady manévrovací prostor mezi těmito institucemi, abychom se dohodli v prvním čtení. Kromě toho se bude řecké přesednictví zasazovat o další iniciativy Evropské komise, jako je například strategie modrého růstu a příležitosti pro mořský a námořní udržitelný růst? Patří k tomu mimo jiné námořní a pobřežní turistika, modrá energie, akvakultura a využití minerálních zdrojů. A v návaznosti na prohlášení z Limassolu předložíme v červnu 2014 návrh závěrů Rady k integrované námořní politice. Tento text bude představovat vodítko pro iniciativy komise ve vztahu k celé řadě kroků v rámci integrované námořní politiky a modrého růstu. A jak už jsem říkal na začátku, myslím si, že máme ambiciozní program, nicméně jsem přesvědčený o tom, že s vaší podporou, s podporou našeho předsedy se nám podaří dosáhnout hmatatelných výsledků. Rád bych vás požádal o podporu, o vaše názory a stanoviska, abychom i v této krátké lhůtě splnili své cíly, cíle. A chtěl bych vám poděkovat za pozornost a za dosavadní podporu. A jsem připraven odpovědět na případné otázky. Mnohokrát děkuji, pane ministře. Zatím je na seznam pan Komucakos, Danielis, paní Meissnerová, Foster, Tusasi a Kurmaj. Požádám naše členy, aby se drželi tři minut, aby měl pan minister také možnost reagovat na případné dotazy nebo připomínky. Takže nejprve pan Kumucakos na tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Brajene. Já vás vítám, pane ministře v Evropském parlamentu, v našem výboru pro dopravu. My vašemu předsednictví přejeme všechno nejlepší. Vy jste správně zdůraznil, že námořní doprava a vůbec pohyb po moři jsou velice důležité pro evropskou ekonomiku a zaměstnanost. Pokud se týče námořní dopravy, tak Řecko vždy zde sehrávalo důležitou roli především v dobách, kdy Řecko přebírá předsednictví Evropské unie. Vy jste toto také prezentoval velice ambiciozně. Vy jste Eh, také hovořil o tom, že nyní jsme pod velkým časovým tlakem, protože řecké předsednictví spadá do evropských oleb a můžeme vlastně spolupracovat pouze čtyři měsíce a proto bychom se měli snažit o docílení eh, konkrétních výsledků. A já jsem stínový zpravodaj pro přístavní služby a pro přístavy obecně. A proto bych vám chtěl položit otázku, otázku. Já nevím, zdali toto nařízení má slibnou budoucnost, ale já vím, že má za sebou problematickou minulost, protože již dvakrát v minulosti nedošlo ke schválení nařízení. Vy jste v této oblasti optimistický, jaký časový harmonogram si představujete? Vy se domníváte, že byste v následujících čtyřech, pěti měsících mohli schválit společný postup? Já jsem také rád, že jste eh, že hodláte také spolupracovat s IMO, s Mezinárodní námořní organizací. My samozřejmě nemůžeme činnost IMO eh, ignorovat jako Evropská unie. A závěrečná připomínka je současně i otázkou chci se zeptat na návrh směrnice o námořním vybavení. Vy jste tady hovořil o tom, že chcete dosáhnout dohody v první čtení, což je ctižádostivý cíl. Jaké máte informace, že na to nahlížíte tak optimisticky? To je všechno z mé strany. Děkuji vám za velice komplexní prezentaci. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kumocakisi, a nyní pan Danelis, který je z mé oblíbené části Řecka, sice z Kréty. Děkuji, Brajene. Ano, přímo vedle jsem, o tamtud pocházím. Takže vítám pana ministra také mu přeji všechno nejlepší pro řecké předsednictví. Já doufám, že celé předsednictví bude probíhat pozitivně, tak abychom všichni splnili náš společný cíl. Evropský parlament bude konstruktivně stát po boku předsednictví tak, abychom vyřešili problémy, které ještě existují. Blahopřeji předsednictví, neboť nyní byly prezentovány priority. Hovořil jste o modrém uh, růstu a také o modrém mořském námořním hospodářství. My se domníváme, že právě toto hospodářství na moři nabízí velké možnosti pro konkurenceschopnost a Eh, já vím, že Evropa o tom ví a také Řecko již celá staletí ukazuje, jak důležité je moře z hlediska budování přidané hodnoty a také z hlediska růstu zaměstnanosti. Jaké máte představy a návrhy v oblasti takzvaného modrého růstu. A potom tady je ještě jeden nástroj, který bych chtěl nyní zmínit pro dosažení růstu. Vy jste také o tomto nástroji hovořil. Je to územní plánování na moři. A Tady již byl zahájen trialog, ale rada zřejmě nechce, aby došlo ke schválení účinné směrnice, tak aby se vyřešily základní problémy, tak aby se snížil tlak na mořské prostředí. Čím vyšší je tlak na mořské prostředí, tím důležitější je důležité, a inteligentní plánování v této oblasti. Proto by mě zajímalo, jak vy jako předsednictvo vidíte a nahlížíte na tuto situaci. A pak se chci zeptat, zdali opravdu je rada tak konzervativní a celé blokuje. To by mě zajímalo se od vás dozvědět. A potom také přístavní služby, o tom již hovořil pan Kumucakos, to je také velice důležitá věc my tady jsme nedospěli k jednomyslnému řešení u těchto přístavních služeb. Plánuje předsednictví toto zařadit do nařízení? Děkuji a nyní paní Meissner. Děkuji. Kolegové hovořili anglicky a já také budu hovořit anglicky. Děkuji vám, pane ministře, že jste přišel mezi námi, protože já jsem ze severu Německa, kde máme mnoho přístavů a já také jsem koordinátorkou pro liberály, ale já opravdu miluji moře a moje srdce pro něj tluče. Já vím, že vaše předsednictví bude krátké, je to, bude, to, bude to pouze čtyři měsíce a máte mnoho ctižádostivých cílů před vámi, je mnoho legislativních záměrů. Vy jste také zmiňoval modré hospodářství a také modrý růst. A také tady máme obecně e, námořní pilíř ve strategii strategii 2020, protože 40 HDP v Evropě se v současné době produkuje právě na moři a v námořní dopravě. A my potřebujeme všechny tyto politiky spojené s mořem. A já bych se ráda něco dozvěděla o nových pokynech, o které chcete vytvořit po eh, deklaraci z Limasolu já jsem také v Limasolu byla a právě proto nás velice zajímá, jaký bude další krok. O přístavním balíčku se zmiňovat nebudu, já tak také se těším na trialog v další oblasti a na závěr chci říci, že jsem zpravodajství pro Eh, námořní územní plánování a pobřežní plánování. My jsme měli včera eh, schůzy a já také vím, že někteří členové v radě jsou poněkud zdrženliví, protože oni nechtějí tuto situaci vyřešit. Ale já se domnívám, že my opravdu potřebujeme mít zvláštní plánování pro mořské a přímořské oblasti. A já vím, že také řecké předsednictví se snaží dospět ke kompromisu a snaží se přesvědčit kolegy v radě. Toho já si velice vážím. Včera jsme měli dobrou schůzi a já se těším na další schůzi v rámci dialogu a já také se těším na další vaše aktivity. Děkuji paní Meissner a za zelené pan Kramer Michael. Já budu hovořit se svou mateřštinou v Němčině. Ale předtím vám řeknu, děkuji mnohokrát v řečně v Charistopoli za vaši přednášku. Mám tři otázky. Za prvé bych Rád říkal, je stejně jako vy, že námořní politika má mít budoucnost. Hovořili jsme o tom v odvětví železnic, aby mělo dostatečnou akceptanci a u námořní dopravy to je jediný způsob dopravy, který nemá žádné cíle snížení ani žádné předpisy pro snižování škodlivých emisí. Víte, že se při přepravě lodí těžkotonážních spaluje těžký olej a vytváří mm, velice závažné emise. Prostě pouští do eh, nebe bez filtru. Eh, jaké záležitosti vidíte do budoucnosti možné, aby se snížily tyto emise? Za druhé, my u Baltu až do roku 2015 počítáme s dramatickou redukcí eh, vypouštění mm, oxidu síry jak se díváte na to, protože středozemní moře stejně ta, a severní a baltské moře se na to stěžují, že středozemní moře nemá tato pravidla snižování emisí. Domníváte se, že je to férová konkurence nebo středozemní moře si zachová své výhody? A poslední bod, Samozřejmě v Německu vedeme velice tvrdou diskuzi o finanční krizi, zejména v Řecku a vždycky se říkalo, že jediní miliardéři v Řecku, a to jsou rejdaři, Čili to jsou jediní miliardáři, kteří neplatí daně. Já jsem to kdysi řekl vašemu ministrovi zahraničí, když byl v Bruselu, zeptal jsem se, jak tomu stojí. On řekl, ano, je to dokonce tak komplikované i v ústavě, že miliardáři, tedy rejdaři, neplatí žádné daně, zatímco všichni ostatní daně platit musím, což je neférová hospodářská soutěž. Jak si k tomu stojíte vy? A poslední otázka, perspektiva pro středozemní moře, jak na něj pohlížíte samozřejmě souhlasíme s tím, aby byla zabezpečena nejen mobilita, ale aby se také chránilo klima. Jak to chcete dokázat v námořní dopravě ve středozemním moři? Uh, um, děkuji, Brian. Vítám vás a děkuji, že jste přišel, pane ministře. Stručně k tomu, kdo platí v Řecku daně, já myslím, že to není naším posláním. My se tady máme věnovat jiným věcem, ne řecké vládě, tohle necháme řec na řecké vládě. Já jsem velice ráda, že ty věci, které jste tady nadnesl, co by příslušník námořního národa, a máte pravdu, že mluvíte o pracovních místech, jde o těch 5,5 milionů pracovních míst v námořním sektoru. Samozřejmě máme velice úspěšný sektor námořních výletních plateb. Takže já myslím, že to je pravda, když se na to podíváme z ekonomického hlediska. A teď vážně. A tohle se možná netýká i jenom tohoto výboru, zřejmě půjdete i do jiných výborů, kromě ostatních vládních ministrů. Jde samozřejmě o migraci, o hranice, když eh, se díváme na moře. Samozřejmě se to týká také námořních hranic, to je velice obtížné, došlo k tragickým událostem v posledních dvou letech. ne nezbytně jenom v Řecku, ale i v Itálii a v dalších zemích. A je důležité, jak s tím naložíme. Já nemám odpověď, protože to samozřejmě zachází nad rámec toho, co dělá výbor pro dopravu. Ale k přístavním službám. Chtěla bych říct, že rozhodně z našeho hlediska, a teď, eh, když mluvím co by Britka, my jsme před mnoha lety provedli deregulaci. A naše přístavní služby fungují velice dobře, máme nejrůznější modely. Už jsme je dávno privatizovali a rozhodně nechceme předepisovat ostatním členským státům, co mají dělat. Rozhodně nechceme, aby to poškodilo třeba modely, které jsme si vybudovali my. My jsme vysoce konkurenceschopní a myslíme si, že je to také dobré měřítko, pokud by se případně ostatní zajímali o to, jak to může někde fungovat. Samozřejmě nejenom Británii, ale i v jiných zemích, kde už také zahájili deregulaci. Na tom se jenom chtěla upozornit, pokud se budete věnovat přístavním službám. A pokud jde o územní plánování na moři, ano, to je obtížná věc, protože nám se nelíbí jeden recept pro všechny, jedno jediné řešení pro územní řešení na moři. To, se, to asi není pro EU správné. Já myslím, že tady jde spíš o koordinaci, o subsidiaritu členských států, o to, že státy na sebe musí vzít odpovědnost především ve svých vodách za to, co by tam měly dělat. A já myslím, že také tyto věci musíme projednat s dalšími členskými státy, aby se zjistilo, jak nejlépe postupovat. A poslední věc, máte pravdu, když mluvíte tás, o mezinárodní námořní organizaci. Pro nás v Evropské unii i v celé Evropě je rozhodně důležité, eh, abychom byli naladěni na stejnou vlnu. Je v pořádku občas být proti, ale musíme dodržovat to, co stanoví Mezinárodní námořní organizace. Jejich úmluvy jsou prověřené po řadu desetiletí, možná i déle. A proto si myslím, že je opravdu důležité, abychom toto vždy měli na zřeteli, než se začneme ubírat nějakým jiným směrem a budeme se snažit řešit věci nebo navrhovat věci, které někdo potom zamítne. Takže mnohokrát děkuji. Bude to takové krátké předsednictví a těšíme se, až mezi nás zase zavítáte. Děkuji vám. Děkuji. Pan Tusas, tři minuty, prosím. Sorry. Η γαλάζια ανάδειξη, η ολοκληρωμένη θα... modrý vývoj, integrovaná námořní politika náleží ke strategii Evropské unie 2020 a to je opravdu eh, dobrý zákonný legislativní rámec pro to, aby se zaručila hospodářská soutěž i co se týče vybavení lodí, domnívám se, že se nám podaří dosáhnout úspěchu a zvládnout krizi. Měl bych ještě jednu připomínku. Podle informací z odpovídajících sdělovacích prostředků rejdaři investovali 18,2 miliard eur na obnovu flotily. A to je skutečně důležitý trh i co se týče modernizace starých lodí. A více než 50 investicí eh, připadá na infrastruktury, na výzkumný a odborný personál a na mezinárodní organizace, jakož i na um, vnitrostátní, na vnitrostátní říční dopravu. V minulých letech jsme viděli, že také některé lodě mizí z určitých států a plují po jiných mořích, čili vzrůstají tady rizika, mm, už je neochota přebírat různé zároky a ručení a od 80. let chtějí všichni takzvaně mít ochranný dešník pro těžké hodiny, ale také pro dobré hodiny. Pane ministře, Dali by se možná zmapovat ty nejdůležitější řetězce námořní dopravy v celé Evropské unii. Vyvinulo se to přece tak, že námořní doprava zřetelně vzrostla. Na druhé straně konstatujeme, že stále rychleji a stále více bývají zaměstnanci nahrazováni levnou pracovní sílou. Třetí bod. Vnitrostátní vodní doprava, zejména v Řecku. Ano, ano, pane předsedo, hned skončím. Je to tak, že až do roku 2002 řecký stát vydal 12 milionů eur. Dnes jsme v roce 2000 které byly právě v roce 2013, kde bylo vynaloženo 120 milionů eur na vnitrostátní dopravu, ale tady tedy něco není v pořádku. Je třeba klást si otázku, jak to vypadá s liberalizací pří... přístavních služeb. My jsme proti tomu a s veškerou silou se budeme vehementně stavět proti tomu. Prosím, skončete, pravý vám předseda. Maj. Pani Gurmaj. Mnohokrát děkuji. Vítám vás v našem výboru. Vítám vás oba. Já myslím, že jste dva, protože jsou to obě velice důležité otázky. Chci vám poděkovat za vaše vyjádření a samozřejmě je zřejmé, že za vašeho předsednictví se chystáte zdůraznit tyto záležitosti, ale protože jsem stínovou zpravodajkou, mám na vás otázku, možná i na vašeho kolegu. Vy jste v tom programu zmínil dohodu s radou o návrhu na zavádění celoevropských interoperabilních ekosystémů. Můžete nám k tomu něco víc říct, pokud jde o to, jak by ten systém měl fungovat? A jak můžete zaručit, účinnou, účinné fungování tak komplexní věci. Já myslím, že rozhodně chceme minimalizovat nehody, ale je to zřejmě otázka pro vašeho kolegu a já budu muset odejít, takže doufám, že dostanu odpověď na své otázky. A pokud je o řecké předsednictví, váš premiér měl včera na plenárce, minulý týden na plenárce výborné vystoupení a chci říct, že je velice důležité, co budete dělat, protože v Evropě je skutečně vysoká nezaměstnanost a já chci věřit tomu, že se do toho pustíte, přestože na to máte krátkou dobu. Děkuji, pana Ani Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za informace, které jste nám dal. Chci se zeptat, že pravda máte čtyři měsíce, ale nejdůležitější je politická vůle. Je tady nějaká možnost, abyste nám nabídli jasnější vizi týkající se transparentnosti financování evropských přístavů, protože jak jste viděl v několika otázkách, severní přístavy a jižní přístavy zdá se, že budeme konkurenční mezi sebou. A je třeba tady schvalovat podobné politiky. Neměli bychom to ztrácet ze zřetele jsme schopni vygenerovat nějaký vzorek, jakým způsobem by se měly financovat nejdůležitější přístavy na severu a na jihu. To je situace nerovnosti, která se tady zatím zachovává. Kromě připomínek mých kolegů domnívám se, že tady je veliký rozdíl mezi Baltským mořem a Středozemním mořem a dokud nebudou existovat jiné prvky konkurenceschopnosti, není možné tlačit na přístavu na jihu, které ještě nevyšly z hladu a bídy, aby se tam změnilo financování. E, například i teď v Německu jsou případy určitých událostí, které, kdy si klademe otázku v souvislosti s korupcí, takže nezaměříme se pouze na jeden směr. Chtěla jsem se vás také zeptat. Zda místo toho, aby se tvořily nějaké velké makropřístavy, kde hraje velkou, hrají velkou, velkou roli také celnice, zda tedy při sledování všech evropských norem, protože to jsou záležitosti, na které se nás tají všichni zemědělci a ostatní, proč bychom se měli odebrat v určitým klastrům v přístavech, kde bychom mohli aplikovat daleko efektivnější kontrolu v tom, jak lodě přistávají, odplouvají. Co se týče Connecting Europe, je možné prodloužit tyto trasy, dejme tomu až na sever Afriky nebo k Turecko či k jiným třetím zemím. Chtěla bych dále vědět, zda máte nějakou ideu, zda by eh, se dalo něco udělat v oblasti rybolovu. Co se děje s bezpečností rybolovu? Protože v, Evropu se, v Evropě se stále uh, Um, špatně hledí na rybolov a vydělávají rybáři z jiných zemí. Jak na to hledíte vy? Mrs. Tasvela. Paní Tasavela? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vítám vás v Evropském parlamentu, pane ministře, a přeji vám hodně zdaru za řeckého předsednictví. Jak víte, posledních deseti měsících spolupracují USA a Evropa na mm, dohodě o volném obchodu. Jde samozřejmě o dopravu, otázky životního prostředí, výletní parníky a tak dále. Některé věci se budou projednávat právě v kontextu této dohody. Víte, jestli tato jednání budou probíhat, jestli se v rámci jednání o volném obchodu budeme hovořit i o těchto tématech. Mnohokrát děkuji. To byla celá řada nejrůznějších témat, pane ministře. Byli bychom děční, kdybyste se pokusil odpovědět. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat všem poslancům, kteří si vzali slovo. A chtěl bych všem říct, že také děkujeme všem, kdo nám popřáli hodně štěstí do našeho předsednictví. Za prvé chci říct, že to není čtyřměsíční předsednictví, bude to šestiměsíční předsednictví. Parlament tady bude jenom čtyři měsíce, takže dejme tomu, že to není krátké předsednictví, je to normální předsednictví. Já vím, nebo vyrozuměl jsem na základě toho, co tady zaznělo, že některé věci jsou definitně už teď problematické. Je to nařízení o liberalizaci přístavů. Můj přítel George to označuje za problematické, protože to má problematickou minulost. A ptá se mě, z čeho vycházíme, ve svém přesvědčení, že postoupíme ku předu. Paní Sender se hodně zajímá o to, jak a proč by to mělo postoupit ku předu. My jsme ambiciozní čistě z toho pohledu, že bychom měli pokročit v trialogu. Myslím si, že najdeme společnou půdu a musíme se o to opravdu snažit. také vím, že je tady velký rozdíl mezi severními a jižními přístavy. A zvlášť ve Středomoří jsou přístavy, evropské přístavy, které soutěží s přístavy mimo Evropskou unii. A tam chybí to pravidlo transparentnosti, které se snažíme zavést v našich přístavech. A vzdáváme se tedy také konkurenční výhody. A proto bychom měli být velmi opatrní ne jako řek, ne jako zástupce předsednictví vám mohu říct, že jsme také velice opatrní, ale jako předsednictví vám říkám, že bychom se opravdu měli snažit najít nějaké společné východisko. A jsme optimisté, když vidíme poslední výsledky z trialogu. Eh, zmínili jste také modrý růst. Já myslím, že je důležité, že to zmínili i další kolegové, jako paní Meissnerová. je velice důležité pochopit, že komisařka Damana Kisová se tomu hodně věnovala. A rozhodně s ní na tom budeme pracovat dál. Budeme se také věnovat tomu speciálnímu plánování, jak ukázala naše dosavadní diskuze. Takovéto speciální plánování je nutné. Buď to musí být na regionální nebo na celoevropské bázi. Mně nepřipadá špatné postupovat na základě nějakých pokynů pro plánování a měli bychom se tomu návrhu dál věnovat. A v podstatě modrý růst souvisí s prohlášením z Limasolu. A my se pokusíme připravit závěry rady na naše černové zasedání právě k modrému růstu a také k tomu speciálnímu plánování, abychom mohli tyto dvě řešit, věci řešit přímo. Emise a čistá energie pro dopravu. Já myslím, že na to musí reagovat jiný ministr. Naše ministerstvo se tím nezabývá. Rozhodně souhlasím s panem Kramerem v tom, že je tady ten problém paliva, ale jsou způsoby, jak to řešit, zvlášť v přístavech. Ale měli bychom pochopit jednu věc. Námořní doprava je čistší způsob přepravy zboží po celém světě. Je to mnohem čistší než silniční doprava, než železniční doprava a letecká doprava spotřebuje se mnohem méně energie, celkové emise jsou mnohem nižší při přepravě stejného objemu zboží. A já s vámi souhlasím v tom, že rada sice chce nařízení o čisté energii odložit až do roku 2030, Vím, že parlament říká, že si máme zachovat to cílové datum 2020. Pokusíme se najít nějakou společnou cestu. Pokud jde o daň, o to, jestli rejdaři platí nebo neplatí daně, Rejdařství je po celém světě nezdaněný sektor. Pokaždé, když se snažíme zavádět daně, vede to jenom k tomu, že vedení rydařské společnosti odejde jinam. Jiné země zavedly daně a tyto společnosti z nich prostě odešly. A já mám představu takovou, že investice, které jsme měli v posledních letech v námořní dopravě, abychom měli ty lodě, aby pluli pod evropskou vlajkou, zaměstnávali evropské námořníky a abychom je řídili z Evropy. Já si myslím, že tuto konkurenční výhodu bychom si pro Evropskou unii měli zachovat. Otázka výletních parníků. Zvlášť ve Středomoří. To je rychle rostoucí trh. A měli bychom se pokusit věci pro tento sektor usnadnit. Zvlášť po, podal pobřeží. A současně musíme ochránit naše životní prostředí. Takže zvlášť pro námořní turistiku je to velice důležité. Přistěhovalectví a hranice to nepatří pod váš výbor, ale patří to pod naše ministerstvo. A my připravujeme novou směrnici. Je to návrh na zřízení pravidel pro dohled nad vnějšími hranicemi a spolupráci za koordinace evropských agentur. Týká se to tedy Frontexu. Podle nás je to navýsost důležitá věc. Já mám na starosti řeckou pobřežní stráž, která hlídá evropské hranice, evropské námořní přístavy. Máme dva hlavní cíle. Za prvé, strážit naše hranice, ale zároveň nestratit nikoho na moři. A proto jsme v rámci rady, náš ministerský předseda v rámci rady navrhl, že bychom měli vytvořit pracovní skupinu pro Středomoří a připravit pokyny. O tom už jsem mluvila i v loňském roce v radě. A dále budeme mít operaci, která bude představovat dozor, dohled nad hranicemi. U hranic těch zemí, ze kterých odchází lidé, kteří hledají nový život. A rozhodně bychom měli vyslat určitý signál. Zachraňujeme životy na moři, když jsou ohrožené, ale současně neotevíráme ze široka naše hranice a nesnažíme se někoho přetáhnout k sobě. Pokud se týče loděnic, tak za ty já nezodpovídám, to spadá do oblasti výroby a na další otázky pravděpodobně zodpoví, odpoví kolega. A pokud se týče rybolovu, tak o tom se bude diskutovat v jiném orgánu a potom také dohoda se Spojenými státy o zóně volného obchodu. Tato dohoda je velice důležitá. My také se zabýváme činností komise v této oblasti, ale pravděpodobně do této doby se neobjevilo nic, co by se týkalo námořní dopravy a námořní doprava spadá jinam. Já nemám nyní napsané žádné otázky, mám pocit, že jsem zodpověděl všechno, ale poslední bod to je vize pro Středomoří. Jde o to, aby středozemní moře bylo čisté, otevřené, a by vítalo jak turisty, ale bylo také otevřené pro další růst právě proto podporujeme také takzvané dálnice přes moře, k jakými by se přepravovaly naše zboží a nedocházelo by k žádným byrokratickým překážkám. Potom tady máme modré pásy, které se také, jsou také v souvislosti s oním územním plánování. Děkuji. A já se chci zeptat, paní Meissner, opravdu máte ještě otázku? Já mám krátkou otázku, na kterou můžete odpovědět ano či ne. Komise pracuje na bezpečnostní strategii pro Středomoří. Spadá to vaš, do vaší kompetenční oblasti, pane ministře? Tímto tématem se zabývá ministerstvo zahraničí. Děkuji vám, pane ministře Varviciotisi, za váš čas a za zodpovězení našich otázek. My se těšíme na spolupráci s vámi v průběhu celého řeckého předsednictví, i když parlament bude pracovat jenom čtyři měsíce, ale předseda tady bude stále, tedy předsednická země bude mít také dále vykonávat svou činnost. Děkuji vám. Okay. Next colleagues. Dobře, dále tady kolegové máme ministra pro infrastrukturu, dopravu a sítě. Je to pan Michailis Krysochoidis. On absolvoval Irskou univerzitu v Soluni. To je všechno takové akademické. I Aristoteles s tím souvisí. A od roku 1989 byl poslancem řeckého parlamentu. Takže, pane ministře, já vím, že jste byl ministrem pro lodní dopravu, ale teď jste ministrem pro všechno, co je suché. Takže já vám předám slovo. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, je mi pro ní velikou ctí a potěšením být zde dnes mezi vámi a vysvětlit vám stěžení do body řeckého předsednictví. K mým kompetencím patří doprava a infrastruktura, ale než něco řeknu k stěžením bodům, dovolte, abych velice srdečně poděkoval Irsku a Litvě. Eh, společně s Řeckem, s naší zemí jsme tvořili ve trio předsednictví a pracovali na společných cílech. Také chci poděkovat komisi, Evropskému parlamentu, sekretariátu rady, ale rovněž chci poděkovat národním i evropským orgánům, kteří nám pomáhali při přípravě řeckého předsednictví. Doufám a zároveň si velice přeji, abychom mohli pokračovat v našem úsilí pro úspěšné půlroční předsednictví. Jako předsedající země, no, domnívám se, že Řecko má poměrně málo času vzhledem k evropským volbám, ale doufám se, že budeme moci s vámi i v této krátké době jednat. A teď bych rád něco řekl k prioritám řeckého předsednictví. Nejprve se jedná o železniční dopravu. Řecké předsednictví bude pokračovat na pracech čtvrtého balíčku železničního, konec konců je to legislativní balíček ke zlepšení konkurenceschopnosti vůči jiným eh, nosičům dopravy v Evropě. A je příslibem řeckého předsednictví, tento čtvrtý železniční balíček představovat jako nesmírně důležitou prioritu eh, v pozemní dopravě. Zejména budeme pracovat na technickém pilíři tohoto čtvrtého balíčku, zejména na návrhu nařízení Rady a parlamentu o Evropské železniční agentuře a na zrušení nařízení 881 2004. Eh, chceme velice tvrdě pracovat na tomto návrhu abychom zvolili společný přístup i k telekomunikacím, eh, protože to vše se bude projednávat na příslušném zasedání Rady v březnu. Chtěli bychom dospět ke shodě, ale to samozřejmě záleží na tom, zda parlament předloží odpovídající stanovisko. Eh, na každý pád bychom skutečně tímto způsobem Eh, uzavřít práci na tom technickém pilíři. Po zasedání eh, rady v březnu by řecké předsednictví rádo pracovalo na otevření trhu čtvrtého železničního balíčku. Náš program počítá s tím, že na radě budeme pracovat na obecných hospodářských technických podmínkách a povinnostech a budeme spolupracovat s komisí i s parlamentem a není vyloučeno, že eventuálně změníme pořadí daných témat. Každopádně je důležité, abychom měli do 5. července 2014 hotovou hodnotící zprávu mezidobí. Jak to vypadá se železniční dopravou, vidíme mimo jiné i na tom, že tady máme návrh na vytvoření Joint Undertaking Shift Railway, což je opravdu velice důležité téma, které se týká železničního průmyslu v Evropě, veškerého odvětví a samozřejmě také oblasti výzkumu v Evropě. To je samozřejmě rovněž téma pro jiný výbor Evropského parlamentu, a sice ITRE. 14. března 2014 tedy doufáme v to, že na radě budou moci tato, budou moci tato témata být projednána. Doufáme, že dojde k pozitivnímu stanovisku Evropského parlamentu. Budeme spolupracovat se všemi, abychom zaručili že se budeme chtít všichni ubírat jedním směrem. Dále další prioritou je infrastruktura pro alternativní paliva a pohonné hmoty. Je velice důležité, abychom se stali nezávislými na ropě a v tomto ohledu je důležité hledat a vyvíjet alternativní paliva a pohonné hmoty. Máme tady závěry z 21. května 2013, kde se konstatuje, že směrnice, týkající, že směrnice odpovídající patří k prioritám, které jsou nezbytné proto, aby se zaručily investice a trvalý udržitelný rozvoj. Odpovídající struktury zásobování jsou prvním krokem pro to, abychom mohli vyčerpat tento tržní potenciál a je to rovněž důležité pro odpovídající hospodářská odvětví. Potřebujeme nové pracovní příležitosti a samozřejmě se musíme také snažit o to, abychom prokazatelně a s odpovídajícími údaji mohli snížit závislost na ropě. Ehm, během minulého předsednictví se podařilo dosáhnout jednotného postoje na radě. První trialog s Evropským parlamentem se již konal. Řecký parlament, eh, pardon, <laughs> řecké předsednictví se samozřejmě bude i nadále zaobírat incizivní spoluprácí s Evropským parlamentem rovněž s komisí a s radou. A 5. března 2014 by řecké předsednictví rádo to téma uzavřelo. Jsme si jisti eh, tím, že to bude dobře fungovat tak, abychom 14. března na zasedání rady mohli představit pozitivní výsledky. A nyní k letecké dopravě. Zde budou pokračovat práce na odpovídajícím leteckém balíčku, čili balíčku v letecké dopravě. Dvě velké výzvy pro letiště stojí především před námi a sice otázka leteckých služeb a leteckých kapacit. Iniciativa Evropského parlamentu Eh, znamená rozdělení tohoto balíčku a my to vítáme a očekáváme, že dojde také k rychlé reakci rady v souvislosti s tím, aby došlo k brzkému zahájení jednání rovněž pro práce na návrhu k zátěži hlukem. Řecké předsednictví pochopitelně za bude pokračovat v konstruktivním vyjednávání s Evropským parlamentem tem s cílem dosáhnout v tomto tématu zatížení hlukem co nejlepšího cíle. Doufáme, že všechny strany tady budou pomáhat k dosažení tohoto cíle. Další bod. Práva cestujících. Existuje návrh nařízení na změnu nařízení 261 z roku 2004, kde se jedná o společných právech a eventuálním odškodnění eh, cestujících přepravovaných letecky v případě zrušených letů či velikých spoždění. Pak existuje další nařízení 27, 97 o podnic letecích lete, o společnostech letecké přepravy v souvislosti s přepravou cestujících a jejich zavazadel. Je známo, že stávající nařízení v souvislosti s právy, cestuj, eh, zprávy cestujících v letecké dopravě musí být přepracovány, aby skutečně cestující měl práva a eh, zátěž byla rovnoměrně rozložena a aby, bylo, aby také došlo k jednotné transpozici a implementaci tohoto nařízení. Řecké předsednictví by rádo pokračovalo v dobré práci, která již byla zahájena litevským předsednictvím a chtěli bychom dosáhnout společného směrování a doufáme, že budeme schopni vyřešit stávající otevřené otázky. Návrh je poměrně komplikovaný a my máme relativně málo času. před skončením legislativního období, ale doufáme, že se nám podaří dospět alespoň k prvnímu čtení obou nařízení. Potom tady máme návrh směrnice. souvislosti s tím, že bychom chtěli konstruktivně pracovat na tom, abychom do června 2014 mm, dosáhli společného směru. Máme vlastně nemáme příliš velkou vnitrostátní lodní dopravu v Řecku. My jsme spíše námořním národem, ale budeme se zaobírat také změním nařízení 718 o opatřeních vztahujících se na kapacitu pro loďstva pro vnitrostátní dopravu. To je součást návrhu z podzimu roku 2013. Doprava má nesmírný význam pro rozvoj mnoha zemí Evropské unie. A my se opravdu pokoušíme učinit vše, abychom nalezli společný přístup až do června v roce 2014. Podle toho, jak se budou práce vyvíjet, jak budou pokračovat a samozřejmě podle toho, jak budou vypadat vyjednávání s komisí a členskými státy, chtělo by předsednictví se eventuálně zaobírat závěry ke sdělení komise v tématu mobilita ve městě. Vážení poslanci, milí kolegové, máme nesmírně stižádostivý program. Samozřejmě zohledňujeme rovněž skutečnost, že nám tak trochu eh, je čas, máme tak trochu čas nám takzvaně dýchá na záda, to znamená, nemáme moc času, ale doufáme v pomoc a podporu všech zúčastněných institucí, abychom skutečně dosáhli efektivních a dobrých výsledků pro aktuální dopravní politiku. To je nesmírně důležitý prvek pro další vývoj v Evropě v současném období a domnívám se, že bychom tím mohli částečně potírat i společenské problémy, zejména nezaměstnanost. Děkuji vám, pane ministře. Já nyní se přečtu seznam se řečníků. Mr. Mrs. Sanilova, Mrs. Bilbao, Mr. Danelis, Mrs. Ayala, Mr. Does anybody else want to go? Ještě někdo se hlásí na seznam řečníků? Já no, tady kolega ještě, prosím. Dobrá. Já navrhuji, že čtyři minuty dostanou koordinátoři a dvě minuty dostanou další řečníci a první bude hovořit pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také předsedovi rady. Děkuji vám za vaše prohlášení a vysvětlení. A my vám přejeme hodně odvahy a také šťastnou ruku při jednáních. Já jsem to rychle spočítal, jestliže docílíte pět eh, dotáhnete do konce pět témat a potom ještě posunete dál další témata, tak je to přímo olympijský výkon. Vy si můžete být jisti, že vás budeme stále podporovat, protože tento výbor uh, se zabývá tématy, které nejsou pouze důležité pro dopravu, ale pro celkový růst ekonomiky. A právě proto jde nám o to, aby tyto projekty dlouho nesetrvávaly v radě, protože my se domníváme, že předloha parlamentu je dobrým základem pro to, aby se dospělo k dalším kompromisům nebo k závěrečné dohodě. Jsou tady různé témata, ale já doufám, že tak také budete také se zaměřovat na ekologické záležitosti, například u vozidel. My se zabýváme železničním balíčkem a proto jsme rádi slyšeli, že tento balíček je vaší prioritou. My jsme přesvědčeni o tom, že budoucí železnice je také budoucí perspektivní záležitostí a také má velký potenciál pro zaměstnanost, protože jestliže bude železnice efektivní, pak můžeme zvýšit i zaměstnanost. A pak tady máme také onen koncept shift to rail. Ale nesmíte také zapomínat, že železniční balíček je komplexní a my známe velké nebezpečí, že kdybychom balíček rozdělili, potom rada si většinou vybírá jenom to, co se jí nejvíce líbí. Proto prosím, řekněte kolegům, že chceme dotáhnout všechno do konce, ale především, že vidíme prioritu v technické části, protože tu si myslím lze zvládnout eh, rychle. A potom Evropa Evropa a občané, to je například zpráva o právech cestujících v letecké dopravě. Já mám také otázku na letectví, na lety. Ano, vy jste také hovořili o tématu lhuku, kterým se hodláte zabývat, ale potom jsou tady ještě další dvě témata, do kterých se nepouštíte. Ground landing a slots jsou důležitými tématy a je důležité, abyste do sáhly především výsledky u hluku. Další téma data, to je například eh, ten 10 a SEF. Eh, jsou tady tři zpravodajové, kteří v této oblasti vykonali skvělou práci a nám leží na srdci, aby jste v těchto tématech s radou pokračovali. A my jsme také s radou pokračovali. Da. Především země jako Řecko, jak tedy Řecko čelí finančním výzvám a také infrastrukturálním výzvám. Jak vy na to nahlížíte jako předseda? Jak vy se domníváte, že vy jako Řecko byste mohli tyto nástroje co nejrychleji využít a aplikovat? Pan Alkadraj, děkuji vám, pane předsedo. Také já děkuji srdečně panu ministrovi za jeho úvod. I já mu přeji mnoho úspěchu do dalších měsíců. Předsednictví samozřejmě trvá šest měsíců ale čas na jednání, takzvané window of opportunity pro jednání mezi radou a parlamentem je omezené. Já se chci zaměřit na dvě témata. Nejdříve železniční balíček a potom letecká doprava. Vy jste řekl, že železniční balíček je vaší prioritou a já vám chci říci, že Není to vaší vinou, to má co dočinění s činností rady. A my jsme totiž trochu zklamáni vzhledem k pomalosti jednání v radě. My za nás jsme udělali vše proto, abychom toto komplexní a citlivé téma dotáhli do konce. My bereme na vědomí, že rada si zvolila jinou techniku, hodlá se nejdříve zabývat technickými otázkami a teprve posléze politickými otázkami. My jsme však e, do, se domnívali, že minimálně do konce legislativního období budeme politicky vyjednávat a technickou stránku myšlenku dotáhneme do konce. Jestliže rada nyní projednává technické aspekty, pak je pozdě na uzavření dohody či dílu. My jsme byli ochotni balíček rozdělit a nejdříve zahájit diskusy o technických aspektech. My jsme tedy poněkud zklamáni dosavadním postupem a nyní k letecké dopravě a k dalším tématem. Vy jste hovořil také o balíčku pro letiště. Tady se to netýká pouze hluku, tady se to týká také sociálních pravidel pro eh, pozemní odbavování a také pro odbavování slotu. My jsme ochotni o obou dvou tématech jednat jednotlivě, protože my víme, že diskusy jste zatím nemohli zahájit. My doufáme, že minimálně u hluku uděláme pokrok. A pokud se týče práv cestujících v letu, letecké dopravě. To je téma kolegy Bacha. My o tom budeme brzy planen, eh, hlasovat na plenárním zasedání a dospějeme k závěrečnému stanovisku. Podle mého názoru máme zde skvělou šanci ukázat evropským občanům, že Evropa společně může pozitivně dotáhnout různé věci do konce. Jestliže existují problémy, pak Evropa je schopná občany bránit a ochraňovat. Proto já vás chci povzbudit, abyste se chopili tohoto tématu práv cestujících. A potom ještě jedno téma z oblasti letecké dopravy. To se týká jednotného vzdušného prostoru. Již celá dlouhá léta e, se tímto tématem zabýváme a také ho kritizujeme, ale minule, v minulosti schválené předpisy o společném nebi zatím ještě nebyly implementovány. I když tato pravidla přináší e, snížené náklady a také vedou k větší efektivitě, z čehož by měli prospěch především cestující. A nyní máme co dočinění s evropským jednotným debem 2 a zde za řeckého předsednictví očekáváme další pokrok. Já vám přeji hodně úspěchu a my se těšíme na zahájení e, rozhovoru s vámi. Děkuji, paní Meissner. Já vám děkuji, pane ministře, děkuji vám jménem liberálu za váš příspěvek. Již bylo na různých místech řečeno, že předsednictví trvá šest měsíců, ale pro nás za čtyři měsíce v parlamentu všechno skončí. A proto máte před sebou hodně koncentrovaných úkolů. Před sebou máme železniční balíček, já k tomu se nebudu vyjadřovat, kolegyně Bilbao se vyjádří, která je do toho jako zpravodajka ještě více zapojena. A nyní se chci vyjádřit k infrastruktuře. Vy jste e, již hovořil o infrastruktuře pro alternativní pohonné hmoty. Již první trialog se konal, já jsem stínovou zpravodajkou a bylo by skvělé, kdybychom dospěli 5. března k dohodě v prvním čtení, protože to by byl dobrý signál a dobrá možnost, jak pokročit dál, protože my chceme v duchu Bílé knihy mít lepší vzduch a bylo by dobré, kdyby tato infrastruktura vznikla. Pokud se týče letecké dopravy, zde vy máte začít jednat o hluku a bylo by dobré, kdybyste se také zabývali sloty, ale je to možná stižádostivé, ale my jako liberálové na tom máme velký zájem. A potom společné evropské nebe připojí se ke kolegovi Heladraujmu, který hovořil o tom, že evropské řešení by bylo opravdu dobré a my potřebujeme stejně jako u železničního balíčku celoevropské řešení. Pokud se týče práv cestujících, tady mám konkrétní otázku. Je tomu tak, že zatím to není definitivně v parlamentu odhlasováno, ale parlamentní eh, stanovisko je příznivější pro spotřebitele eh, než ostatní stanoviska. Mě by zajímalo, jak se na to dívá rada. A já se ptám, pochopila jsem to správně, že vy zodpovídáte také z JADES protože já na tomto tématu za naší frakci také pracuji. A nyní pan Kramer. No, děkuji mnohokrát také ve jménu frakce Zelených za váš příspěvek, zprávu i za prohlášení, co chcete dělat. A trošku mi chybí zpráva Evy Lichtenbergerové a mojí týkající se statistik u železničních a vodních cest. Už jsme to dávno schválili a teď se neobjevuje na agendě, ani jste se o něm nezmínil. Těší mě, že jste se vyjádřil k železničnímu balíčku a rovněž jste řekl, že i pro vás je to jedna z největších priorit protože my jsme dostali informace z vašeho okolí, kde jak si prosáklo, ne, ne, tady není žádný zájem ze strany řeckého předsednictví. Pochopil jsem vás teď správně že pro vás ten další pilíř spočívá v technických oblastech, protože Rada už nalezla postoj k interoperabilitě a k bezpečnosti. A je tedy tou prioritou, že by se mělo vstoupit co možná nejrychleji do trialogových vyjednávání a že ta druhá část, jak řekl Matěj Groš, bude následovat, ale abychom už mohli začít, protože jako parlament máme pouhé čtyři měsíce. Teď tady pokyvujete, no tak to mě těší a ještě víc mě bude těšit, když to potvrdíte, protože i včera jsme o tom hovořili zde na výboru a e, bude-li to tak, uděláme obrovský krok ku předu. Další musí samozřejmě následovat. Víme, že je třeba to rozdělit, ale chtěli bychom to, co je možné, uskutečnit ještě teď. Takže chci být stručný a těším se na vaši odpověď. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Už jenom dvě minuty. Pan Bach, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, vy jste zdůraznil význam dopravy a myslím si, že máte velice důležitý úkol, v němž vám přeji hodně úspěchu. Jste ctižádostivý, jste odvážný a což nebylo zrovna na radě běžné v minulých letech. A myslím tady zejména na otázku evropského leteckého prostoru, na letectví jako takové, na železnice. Tam všechno bylo zbržděno dříve. E, obzvláště by mě zajímala práva cestujících v letecké dopravě, vy už jste o tom hovořil, a také mě těší, že jste řekl, že to je pro vás prioritním tématem. Rovněž jste také řekl, že to možná bude možno že se možná dospěje ke shodě až v červenci, ale přesto vás chci požádat, zda byste se mohl vyjádřit k tomu, na co se ptala paní Majsnerová. Jaký je váš postoj Eh, budete se snažit se orientovat spíše na práva cestujících nebo na tu druhou část, nebo pro vás bude mít všechno stejnou hodnotu. A jak to bude vypadat v březnu? Občané a občanky v Evropě očekávají naprosto jasný signál, jasné objasnění jejich práv a nemohli byste už na březnovém zasedání rady poskytnout určitý obecný směr. Za druhé železniční balíček Tady se domnívám, vy jste tedy řekl, že chcete pracovat na technických tématech, které nevidím žádné potíže. To řeknu otevřeně, každý si uvědomuje, že to je pro železnici velice důležité, rovněž pro průmysl. Ale hovořil jste o jiných tématech. Hovořil jste o pořadí, hovořil jste také o veřejných službách PSO. Možná, že tyto budou projednávány nejdřív, ale na závěr jste řekl, že pořadí by se mohlo ještě změnit. Takže se chci zeptat, na čem to bude záviset. Pochopil jsem to správně a na čem bude eventuální změna pořadí záviset. Děkuji. Děkuji paní Sehnalová na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane ministře. Já bych měla dotaz z oblasti dopravní bezpečnosti. Přišla jsem si vlastně poslechnout, eh, co nám řeknete o vašich ambicích ve věci e tedy systému automatického tisňového volání v případě autonehody, eh, které skutečně může významně přispět k našemu cíli snížit eh, počty úmrtí na evropských silnicích. Já bych v podstatě chtěla poděkovat řeckému předsednictví, že eh, explicitně zmiňuje e jako jednu ze svých priorit. A chtěla bych eh, také připomenout, že Evropský parlament opakovaně eh, povinné zavedení e-callu podpořil naposledy e, na plénu v loni, e, teda v roce 2012 v červenci, e, kdy jsme schválili zprávu, na které jsme pracovali s panem kolegou Kochem a kde Evropský parlament žádá zavedení tohoto systému od října roku 2015. A myslím, že všichni vnímáme, že každé spoždění znamená zbytečně zmařené životy. Já si myslím, že Rada může v těch diskuzích ehm, o připravenosti infrastruktury eh, využít i pilotních projektů Hero 1 a 2, eh, kde je opravdu myslím, dobře zmapováno, eh, jak na tom jednotlivé země jsou. Takže můj dotaz zní, jak daleko chcete tuto legislativu dotáhnout a jestli je vaší ambicí dohodnout se s Evropským parlamentem v prvním čtení. Děkuji. Mrs. Bilbao, Bilbao. Děkuji vám, pane předsedo. Budu velice stručná, abych se neopakovala. Eh, chci poblahopřát předsednictví a popřát mu hodně štěstí. Těšilo nás eh, poslechnout si, eh, že budete pracovat prioritně na čtvrtém železničním balíčku a že tedy jste rozptýlili obavy, že ze strany řeckého předsednictví tady nebude panovat příliš velký zájem o tento balíček. Eh, eh, ty technické záležitosti by se mohly projednávat už v březnu. My jsme tady měli zprávy, kde se skutečně velice usilovně pracovalo eh, mezi všemi poslanci na těchto záležitostech a proto se domnívám, že by tady nemuselo dojít k žádnému spoždění. Ale rada dosáhla něčeho, co se parlament, čemu se parlament pokusil zabránit. A e, sice pohlížet nebo rozdělit ten železniční balíček na technický a politický e, díl. A vy jste něco k tomuto rozdělení řekl, ale co se týče datum července, to již nebudeme mít zasedání v tomto parlamentu a proto se vás chci zeptat. Vy na radě Jaké reakce máte od jednotlivých členských států a vidíte určitou ochotu členských států pokročit v celém železničním balíčku i v té politické oblasti a kde se domníváte, že čívají největší potíže, hmm, což by znamenalo, že třeba rada nepřistoupí na jednání s parlamentem před koncem volebního období. Děkuji, pan Danelis. Dvě minuty. Mnohokrát děkuji, Brajne. Vítám vás, pane ministře. A také bych chtěl popřát řeckému předsednictví velice efektivních šest měsíců. A ta efektivita bude do značné míry záviset na tom, do jaké míry budete připravení dospět ke shodě mezi parlamentem a radou těchto nedořešených záležitostí. A také, jak dobře toto předsednictví tyto nedořešené věci vyřeší. V tomto výboru se shodneme na tom, které jsou ty nejdůležitější věci. A mohu vás ujistit o tom, že budeme konstruktivně spolupracovat s řeckým předsednictvím, pokud budete prosazovat ty věci, o kterých jste mluvil. Chci se zaměřit na dvě zásadní záležitosti. Za prvé, jednotné evropské nebe. nedává smysl, aby se členské státy snažily zachovat více než 28 systémů řízení. V této oblasti potřebujeme racionalizaci. Ušetříme peníze, čas a budeme schopni také řešit problémy, které se týkají životního prostředí. Řecké předsednictví uvedlo, že se tomu bude věnovat. V našem výboru máme pocit, že tento balíček je nesmírně důležitý a musí postoupit ku předu. Bez toho prvku liberalizace podporných služeb. Musíte tu věc vzít za svou a chci ještě doplnit, že Řecko je známé jako země, která hodně spoléhá na cestovní ruch a ten cestovní ruch závisí na letecké dopravě. A na závěr chci říct, že balíček o právech cestujících je potřeba urychlit, protože to má velký význam pro evropské občany. Ukazuje to, že Evropská unie může mít dopad na věci, se kterými se každodenně setkává. Pani Alessandra, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítejte mezi námi, pane ministře, a děkuji vám za všechny informace. V souvislosti se společným podnikem Shift to Rail, ke kterému se máte vyjádřit v těchto dnech, chtěla jsem se zeptat, protože vím, že co se týče platformy, tady byly určité dysfunkce zda existují nějaké problémy v jednotlivých členských státech. Vím, že ve Španělsku byly nějaké problémy, ale Francie a Polsko měli také některé podniky, kteří se chtěli zúčastnit na vytváření této platformy, stejně tak jako Španěle. A bylo by to důležité, abychom mohli uh, sloučit co možná nejvíc eh, podniků, které budou konkurenceschopné v Evropě. Co se týče železničního balíčku, jsem stínovou spravodajkou za socialisty v tématu interoperability a bezpečnosti. Domnívám se, že technická část by měla být projednávána nejdříve, ale mně by se velice líbilo, tak jak na to poukázali kolegové, abychom dostali určité orientace ze strany rady i za tu politickou část. A vy byste nám jistě mohl v současné situaci pomoci k tomu. Co se týče Connecting Europe, Chtěla bych vás požádat, abyste mm, ovlivnil členské státy, aby jmenovali co možná nejdříve koordinátory, aby mohli co nejdřív zahajovat práci na projektech. A závěrem práva cestujících. Velice rádi bychom do šli s dobrou zprávou a to by byly velice dobré prvky pro volební kampaň a proto by se nám velice líbilo, kdyby prosím k se mohlo dojít co možná nejdřív k závěrům i v této oblasti práv cestujících. Děkuji. Kumocákos. Pan Kumocákos, dvě minuty. Děkuji, Brajne. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítám vás v Evropském parlamentu, vítám vás ve výboru pro dopravu a přeji vám hodně štěstí a hodně zdaru té nelehké pozici předsednictví. Zvlášť, když to, co budete dělat, musíte vmáčknout do čtyř měsíců kvůli evropským volbám. Jak už říkali kolegové, my vás podpoříme. Jak z hlediska expertízy, tak z pohledu politické vůle, protože chceme pokročit u celé řady věcí. Já mám několik poznámek, pane ministře. Rád jsem slyšel, že jednou z vašich hlavních priorit je balíček na JADES. To je pro nás velmi důležité. Pokud jde o intermodální dopravu v celé Evropě. A to souvisí s druhou otázkou, kterou chci zmínit, což jsou evropské dopravní sítě. Samozřejmě už jsme odvedli hodně legislativní práce, máme legislativní rámec, máme finanční nástroje a teď jsme ve fázi implementace. V Řecku i v celé řadě dalších zemí To patří k největším projektům v oblasti infrastruktury v posledních letech a je to opravdu důležité. Já myslím, že za vašeho předsednictví byste se opravdu měli snažit implementovat to co nejrychleji. A musíte být v kontaktu s komisí, zvlášť pokud je o expertízu, kterou mají k dispozici členské státy. Řecko vzhledem ke svému geopolitickému statusu má příležitost stát se centrem, jádrem pro tuto dopravu, ale potřebuje infrastrukturu. Propojení Evropy nám tuto příležitost dává. A implementace tohoto zásadního projektu je opravdu důležitá pro Evropu i pro Řecko. Děkuji. Ještě dva, pane ministře. Pan Fidanca. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci popřát hodně zdaru za vašeho předsednictví. Pane ministře, máte velmi ambiciozní program a pro nás, pro Italii, je samozřejmě velmi důležitý, protože vy položíte základy pro naše předsednictví, které začíná v červenci. A proto doufáme, že to, co neuzavřete vy, převezmeme my. Mám na mysli infrastrukturu a alternativní paliva. A chci poděkovat řeckému předsednictví za dosavadní spolupráci. A myslím si, že mohu sdílet ten opatrný optimismus, který vyjádřil pan ministr. Myslím, že v březnu se snad dohodneme v prvním čtení a pokud spojíme síly, tak to projde nejenom parlamentem, ale snad i radou. Musíme se zaměřit na to, aby se investice uskutečnily velice rychle, zvlášť v soukromém sektoru a z hlediska technologií, které máme k dispozici. A tady mám na mysli především zemní plyn, skapánění, námořní dopravu a omezení emisí. To je samozřejmě pro evropské vody velmi důležité. A doufám, že tento návrh se nerozmělní a neoslabí. stanovili jsme si určitou hlutu. musí to projít parlamentem, ale já myslím, že můžeme být optimisté. Snad se nám to podaří. Protože jinak nebudeme mít v Evropě jednotné sítě. A samozřejmě o to u těch ustanovení jde. A poslední věc, to sice nespadá pod vaše pravomoci cestovní ruch, ale já doufám, že to vyřídíte příslušnému ministrovi. My jsme se věnovali těmto aspektům a v březnu zahájí komise revizi vízového systému a na konci vašeho pololetí budete také mluvit o vízovém kodexu, abychom rychle postoupili za našeho předsednictví v nadcházejícím půlroce sekretariát zapomněl zapnout budíka, ale já jsem si toho všiml. Pan Marnesku, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Slyšel jste kolegy, já jsem zpravodajem pro jednotné evropské nebe. Slyšeli jste kolegy, socialisté, liberálové a teď ELS žádají o stejnou věc. Pokusme se dohodnout na evropském jednotném nebi. My rozhodně budeme tady v tomto výboru hlasovat, takže budete znát postoj parlamentu. Jediná věc, o kterou bych požádal, je, abyste zahájili ta jednání. Pokuste se zahájit ne, jednání. Neposlouchejte poradce, kteří vám říkají, že to je nemožné. Já myslím, my tady se myslíme, že dohodnout se možné je, že můžeme dosáhnout kompromisu s radou text z našeho výboru dostanete, já myslím, že něco udělat můžeme. To je moje prozba. Začněte o tom jednat. Mnohokrát děkuji. Pane ministře, než vás požádám, jste se k tomu vyjádřil, chci říct ještě jednu důležitou věc jako předseda. Týká se to železničního balíčku. A já jsem velmi rád, že s železničním balíčkem chcete pokročit, zvlášť co se týče technické stránky této věci. My budeme o železničním balíčku hlasovat jako o celku únoru, ale můžeme se snad podívat na tu technickou stránku odděleně, abychom pokročili ještě před koncem funkčního období tohoto parlamentu. A proto vítám, co jste říkal. Protože k nám se dostaly takové negativní náznaky toho, že rada nebude chtít postoupit a naši poslanci, naši členové z toho byli trošku rozčarovaní. Jediná věc, kterou chci ještě říct, je to, že Georg Bach je zpravodajem pro nařízení 261 o právech cestujících a já chci zdůraznit, že v tom názvu jsou práva cestujících, ne práva cest, leteckých společností, jde o práva cestujících. A možná byste měl připomenout některým členům rady, že jde o práva cestujících a ne leteckých společností. Takže pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane Simpsone. Dámy a pánové, Mnohokrát děkuji za aktivní účast v této diskuzi. A také za to, že jste nadnesli velmi důležité otázky. V souvislosti s oblastí, kterou já mám na starosti. Začal bych tím, co se objevilo ve všech vašich připomínkách. Železniční balíček. Rád bych vás ujistil o tom, a rád bych vás ujistil, že mi na tom opravdu záleží. Opravdu chceme tento balíček uzavřít. Já jsem se nedávno sešel s místopředsedou a příslušným komisařem panem Kalasem který rozhodně chce tento balíček prosadit. My jsme se rozhodli, protože tento balíček je hodně zdržený, my, řecké předsednictví, za to spoždění naštěstí nemůžeme. Nicméně rozhodli jsme se společně s komisí a s radou. A pane předsedo, já bych byl rád, kdybyste se do toho zapojili i vy přes předsedy politických frakcí a přes pravodaje, že se budeme společně snažit nastavit časový plán a zamyslet se nad tím, jestli se podaří všechny tyto věci vyřešit v blízké budoucnosti. A pokud se ukáže, že to půjde, tak já jako předseda rady Tady budu každičký den. Dostal jsem jednu otázku. Většina členských států v radě se k tomuto balíčku buď staví lhostejně, anebo negativně. To tedy musíme mít na paměti. členské státy nechtějí takto narychlo tento balíček uzavřít. Od kolegů posledních eh, dnech slyším, že to nemáme spouštět, že s tím nemáme postupovat, ale je to velice důležitá věc. Dokončené jsou dvě oblasti, zbývá jenom EREF, A já vám slibuji dnes, že ve spolupráci s radou a s komisí uděláme všechno proto, abychom tento balíček prosadili, abychom ho dokončili. Toto bych chtěl dnes jednoznačně říct. Toto je skutečně upřímné politické prohlášení. Já chci pokročit a dám tomuto výboru zprávu o tom, jak to pokračuje. Ale chci vám ještě říct, že naše předsednictví je výjimečné v tom, že v březnu se pozastaví práce parlamentu. Pokud jde o přechod na železnice, to je nesmírně důležitá iniciativa. A spojuje evropský průmysl, evropský železniční sektor, vysoké školy, instituty, výzkumné organizace a členské státy ve snaze směřovat v nadcházejících letech k vyššímu stupni technologického pokroku ve prospěch evropské ekonomiky. Já myslím, že toto je příležitost, a do rady, která bude 14. března, bychom to snad měli dokončit. A potom to může být nařízení rady, které dostane zelenou od Evropského parlamentu. Já se pokusím ještě odpovědět na ostatní otázky, které jste mi položili, ale budu velmi stručný. Pokud jde o alternativní paliva, tam postupujeme výborně. Na posledním trialogu s Evropským parlamentem, nebo ten poslední trialog vlastně proběhne 5. března letiště a letecká doprava, práva cestujících, jak velice správně říkal pan Simpson, musíme tomu věnovat pozornost. Musíme se snažit ve věci práv cestujících a my to také uděláme. Je to velice citlivá záležitost, obtížná záležitost. Litevské předsednictví to neuzavřelo a naším cílem je uzavřít to 5. června, nejpozději 5. června na radě. E-call. To uzavřeme do března. Ale záleží to ještě na jedné věci, které se věnuje další ministerstvo za našeho předsednictví, v jiné formaci rady? Je to Ministerstvo pro rozvoj a týká se to specifikace zařízení. Takže já doufám, že i to se podaří uzavřít a společně postoupíme ku předu. Nyní k otázce slotů. Na to se ptalo několik z vás. V letišním balíčku dáváme prioritu hluku a u těch ostatních návrhů máme velký zájem o to, jak to bude, ale máme velice málo času pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Takže v každém případě budeme o této věci jednat dál v radě. A ještě se vrátím k těm právům cestujících. Řecko zahájilo vyjednávání s Evropským parlamentem a záměrně z důvodu, které uváděl už pan Simpson, protože jsme chtěli zdůraznit práva a podporu, kterou mají dostávat cestující. Jakmile se dohodneme v radě, a za litevského předsednictví jsme celou řadu věcí ještě nedohodli, takže teď máme řadu problémů, které zatím nejsou vyřešené. A když si vezmeme, jak málo času má současné předsednictví, doufám, že se nám to podaří dořešit do poslední rady. Teď jednotné evropské nebe. To je velice důležitý návrh má své zastánce, ale i své kritiky. A projevuje se tady také ego, jak říkal pan Danalis, zvlášť v radě. A v závislosti na tom, jak postoupíme s našimi prioritami a kolik nám zbude času, pokusíme se zabývat i touto otázkou. Nástroj pro propojení Evropy. Budeme spolupracovat s komisí a se všemi evropskými koordinátory. Evropské sítě. Budeme spolupracovat s komisí a s koordinátory. Je velice důležité, aby se to rozběhlo. Velice úzce to souvisí s vývojem a s pokrokem. Vývoj infrastruktury pro všechny typy dopravy, pro železnice, pro silnice je opravdu důležitý pro celou Evropu. Chtěl bych však zdůraznit, že tady několik důležitých faktorů. Jak říká pan Macakis, a já s tím souhlasím, Možná je to taková připomínka pro ty z vás, kdo to nevědí. Jako ministr pro infrastrukturu jsem zahájil znovu práci na dálnicích v Řecku. Byl to společný projekt soukromého sektoru, bank. Využívají se hlavně evropské prostředky. Hodně nás podpořila Evropská agent, eh, komise a různé agentury a za to jim chci poděkovat. Takže tento projekt znovu spouštíme. Má to hodnotu 7,5 až 8 miliard eur. Nicméně, zkušenosti, které jsme nabili, stojí za zmínku. Většina věcí souvisí s bankovním sektorem. Bankovní sektor je velice rigidní, vůbec neprojevuje flexibilitu. A také chci poukázat na to, že i Evropská investiční banka jejíž úlohou je investovat do projektu infrastruktury, instituce, která má poskytovat půjčky a pomáhat Evropě rozvíjet se, Protože když nebudeme mít jak veřejné, tak soukromé investice, bude velice obtížné znovu rozehřát evropskou ekonomiku, zvlášť v zemích, které nejvíc postihla hospodářská krize, jako je třeba Řecko nebo i další země. Proto bych chtěl požádat o strukturovanou diskuzi o tom, jak ta síť, o které mluvil pan Mucakos, můžeme začlenit do soudržného programu, kterému se dostanou také solidní finanční prostředky, jak od komise, tak z bankovního sektoru, včetně soukromého sektoru. Já myslím, že to je základní podmínka pro další růst v Evropě. Pokud jde o alternativní paliva, to dokončíme do 5. března. A co se týče co se týče těch věcí, které souvisejí s hmotností a s rozměry. Já vím, že některé země mají obavy, jde jim o to, abychom zachovali rovnováhu mezi požadavky a obavami. abychom zvlášť v těch zemích, které už jsou tak dost ovlivněny, nepřidávali další zátěž. My chceme, aby vozidla přestala být závislá na ropě, aby byla šetrnější k životnímu prostředí, ale také potřebujeme rozvíjet technologie a vytvářet pracovní místa prostřednictvím tohoto sektoru. Pokud jde o vnitrozemské vodní cesty, to je zásadní otázka. A chceme zajistit, že parlament v červnu přijme tuto legislativu. To jsou tedy reakce na ty věci, na které jste se ptali. Já se do budoucna budu snažit překlenout ty rozdíly, které jsou mezi radou a členskými státy, nebo členskými státy a parlamentem, abychom uzavřeli všechny návrhy, abychom je uvedli do konečné podoby, aby byly ambiciózní, aby se v nich odrážela ambice Evropy a jejich občanů abychom mohli postoupit politickému výstupu. A to je to, co bude nejlepší a nejvýhodnější pro občany. Já děkuji, pane ministře. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za vaši prezentaci a také za odpovědi poslancům. Já se těším na spolupráci s vámi. Váš předchůze v průběhu předsednictví s tímto jsme měli dobrou spolupráci, ale já budu nadále předsedou Evropského výboru, tedy ve výboru Evropského parlamentu až do 1. července. Takže já bych vám chtěl srdečně poděkovat za vaši prezentaci a těším se na spolupráci s vámi v budoucích měsících. Děkuji. Okay, guys, can we go on? Ano, můžeme tedy přejít k poslednímu bodu na programu a to je bod týkající se přípustných rozměrů a padlo, bylo předneseno 365 pozňovacích návrhů a já se domnívám, že většina pozňovacích návrhů se týkala především přeshraničních aspektů. Pane Lightfriede. A prosím, ten, kdo chce hovořit, ať odejde nyní prosím do kuloáru, tak abychom mohli pokračovat. Pane Lajstříde, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, u této zprávy se dostáváme do fázy, kdy máme část práce za sebou, ale druhá část je ještě přes námi. Vyřídili jsme zatím to, že víme, kdo co chce a jakým směrem se celá věc má vyvíjet. Také můžeme již nyní odhadnou příslušné většiny, které eh, můžeme očekávat. A na základě této situace jsem se snažil eh, definovat problémové okruhy a poukázat na určité věci. Zdá se, že tady máme čtyři oblasti, které jsou stěženími oblastmi těchto návrhů. Jsou tady tři oblasti, které jsou nesporné. To prvé jsou to aerodynamická opatření, tady jsou posňovací návrhy, které se týkají, jak dlouhý má být megatrak, jak to má vypadat a tak dále. A již se konala první schůze stínových zpravodajů. Uh, a tam již jsme v této oblasti na dobré cestě, e, že dospějeme k dobrým řešením, které budou podpořena. Takže otázka je toho, jak dlouho, jak od kolik může být prodloužen nákladák z hlediska aerodynamického. V současné době jednáme o 400 až 800 mm a potom se to týká těch flaps, těch křidílek vzadu. Uh, a jde o to, abychom nekolidovali nyní s našimi pravidly a také s mezinárodními pravidly, protože nemáme znemožnit či stížit život evropskému automobilovému průmyslu. A potom druhá otázka, která tady vzniká, je otázka zvyšení hmotnosti kvůli alternativním hnacím uh, mechanismům. My jsme dnes také diskutovali o formulaci, která byla akceptovatelná a myslím si, že i v této oblasti jsme postoupili o značný krok dál. Třetí oblast, to je oblast bezpečnosti, o té jsme zatím nediskutovali, ale myslím si, že většina souhlasí s tím, že ty tyráky mají být bezpečnější jak na dálnicích, tak i ve městech, kde většinou dochází k nejvíce nehodám a i zde se to ubírá správným směrem. Já jsem také toho názoru, že eh, určitým řešením by byly hmotnostní senzory. To jsou ty čtyři uh, balíky, kde se domnívám jako zpravodaj e, dospějeme k poměrně snadnému řešení, protože všichni je podporují. A pak je tady ještě pátá oblast. Pátá oblast, která je poněkud e, emocionálně nabitá je to také oblast, která je mediálně zajímavá a kde existují různé představy. Podle mého názoru komise předložila radikální návrh který se však neubírá správným směrem. A moje reakce byla na to, že jsem odpověděl stejně radikálně. A návrhy z zpravodaje na návrhy komise byly diametrálně odlišné a tak odpoví, tomu odpovídala také reakce kolegů. A byly tady různé skupiny reakcí. Jsou tady kolegové, kteří jsou toho názoru, z že je smysluplné otevřít hranice pro megatraky, pro velké nákladní vozy. Potom jsou tady další kolegové, kteří říkají, že musíme vidět, jak by se to udělalo, za jakých zdali vnitrostátních či evropských eh, úprav to je potom ten druhý blok a to také ve spojení s tím, zdali uděláme jakési koridory se zvláštními podmínkami či ne. A pak je tady třetí blok, který říká, že by se neměly hranice otvírat pro velké nákladní vozy. A je třeba vyřešit právě tyto různě diametrální stanoviska. A jestliže dospějeme k řešení, tak kdy se rozhodneme podle většin, tak si myslím, že nebudeme napadat praxi, která existuje v Irsku ve Spojeném království. Pokud se týče E, omezení výšky, které sehrávají svou roli v Spojeném království nebo v Irsku nebo v severní Evropě, tak je jasné, jestliže dospějeme ke kompromisu, tak mohou postupovat, jak budou chtít. Ale jestliže nedospějeme ke kompromisu, pak bude situace složitá, protože potom bude platit totéž, tedy výsledek. Já jsem však přesvědčen o tom, že dospějeme ke kompromisu. Již dnes jsme vedli dobré rozhovory, já dnes zatím nechci naznačovat, jakým směrem se budeme ubírat, ale možná, že nám komise nás bude moci komise podpořit, Eh, a to je stávající situace a já se již nyní češím na příspěvky kolegů, tak abychom vedli opravdu plodnou diskuzi. Děkuji vám. Děkuji vám. Mám tady seznam řečníků a totiž celou stránku, takže žádám, abyste byli co nejstručnější A nezapomínejte, že když něco řekli ostatní, neřekli jste to vy, tak to neznamená, že jste to neřekli, nemusíte všechno opakovat. as the shadows, and then I've got Stínový zpravodaj a pak. Fiona, Cole, Mrs. Foster, Mr. Mr. Higgins. Okay. Now we've got Mrs. A teď ještě paní Tykau pan Flíkol. Takže já uzavřu seznam. You want to indicate in... Pokud se chcete hlásit, to je strašný zlozvyk, prostě hlásit se v polovině, potom ne. Končím. Prosím. Present. Pane předsedo, děkuji. Nejprve jedna taková zastřešující myšlenka, zastřešující cíl pro veškerou tuto legislativu. Já myslím, že by to mělo být jasné a koherentní. To od nás všichni očekávají. Výrobci, přepravci na dlouhé vzdálenosti, řidiči a v neposlední řadě občané v členských státech. Protože jde o jejich pracovní místa. Jsou, je to součástí této otázky. Takže potřebujeme koherentnost, potřebujeme něco jasného. A potom, když bych přešel k těm cílům, které máme z obsahového hlediska, Jde o kamiony, které jsou z ekonomického i environmentálního hlediska udržitelné. A já myslím, že na tom se v zásadě shodneme. Takže tady nevidím žádný problém. V těch pozměňovacích návrzích máme, jestli má být 600 nebo 800 ml tady nebo tam a jak se to počítá. Já myslím, že tím bychom neměli ztrácet moc času takovými problémy. A pak další věc, bezpečnější kamiony, bezpečnější nákladní vozy. A já myslím, že i tady se v podstatě shodneme. A už teď eh, se z toho rodí určité kompromisy. Ale pak ještě přeshraniční otázka. A tady nebudu zacházet do podrobností, jenom jsem si říkal, a mimochodem ještě jednou děkuji panu Leichtfriedovi, zpravodaji, protože si vedlo opravdu dobře. Ale vy jste říkal, že jsou tady čtyři různé kategorie, pokud je o ty přeshraniční záležitosti. A když to spočítáme, tak vidíme, že tři z těch čtyř, alespoň podle mě, jsou v podstatě stejné a je v podstatě jedno, jestli je to z Finska nebo ze Švédska. Pak je tady další skupina pozměňovacích návrhů z takových zemí, jako je Dánsko, Belgie nebo Nizozemsko. Tam už v roce 2011 skončil zkušební provoz. Nicméně jsou to tyto země a potom ten peněnský koridor, to je ta třetí skupina, nicméně všechny tři jsou v podstatě úplně stejné, takže já bych rád viděl kompromis a rád bych, kdybychom konečně připustili, že nakonec nemůžeme uzavírat hranice. To bychom dělat neměli. To je ta nejdůležitější věc. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. Pan Beněn, koridory. Ano, Koridory, ano. Já se k tomu přiznávám prozatím. Především děkuji, Brianne, a děkuji Jorgovi, protože opravdu se tomu věnoval a spolupracoval s námi výborně na této zprávě. A jak říkal pan Savmar, já si opravdu dělám naději, že najdeme kompromis u velkého počtu těch věcí, o kterých jsme mluvili a o kterých opět mluvíme dnes. Nicméně, jsou tady určité oblasti, kde musíme stanovit určité parametry, na které se musíme zaměřit. Například, myslím, že bychom se měli zaměřit třeba na nějaký další rozměr, další dimenzi z hlediska toho, aby byly kamiony, nákladní vozy bezpečnější a zelenější. Já myslím, že bychom neměli začít vytvářet takový nákupní seznam velkého počtu věcí, aby kamiony mohly být delší a těžší, protože když například dáme další prostor na lehátko, když prodloužíme ten prostor pro lehátko, bude to délka, která se nevyužije z hlediska energetické účinnosti a vylepšení bezpečnosti. Takže u těchto věcí musíme být opravdu opatrní přeshraniční otázky, já myslím, že členské státy musí mít možnost rozhodnout, jestli chtějí kamiony nebo ne. A když je chtít budou, tak potřebujeme evropská pravidla ve vztahu k přechodu mezi jednotlivými druhy dopravy, ve vztahu k bezpečnosti, požadavkům z hlediska životního prostředí a také pokud je o vymezené koridory, pokud si něco takového zvolíme alternativních paliv bych byl raději, kdybychom měli nízkouhlíkové technologie pro alternativní paliva na dlouhé vzdálenosti, protože myslím, že potřebujeme legislativu, která stimuluje inovaci a která je otevřená vůči novým technologiím, které tam uvedené nejsou, a ne legislativu, která náhodou třeba úplně vyloučí některé nové myšlenky. Překročení délky, třeba u kabin traktorů, o tom jsem mluvila, tady bych rád znal názor komise a zajímá mě, proč komise ve svém návrhu nestanovila limit, nechala to na nás. Ale já myslím, že na základě určitých konzultací a rešerší se blížíme kompromisům a myslím, že tady moc velké problémy nebudou. Nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, které chtějí systémy vážení na přímo ve vozidle, protože některé členské státy už investovaly hodně veřejných peněz do těch druhých systémů a proto se myslím, že bychom neměli volit mezi jedním či druhým systémem vlastně zařešit nadměrnou zátěž. Já myslím, že v nákladních vozech by měla být zařízení na vážení, ale mělo by to být spíš povzbuzení a ne něco povinného. A poslední věc, počet prováděných kontrol. Rád bych věděl od komise, jak dospěla k minimálnímu prahu jednoho vážení na 2000 vozokilometrů, protože já jsem odhadoval, že by to asi znamenalo kontrolu každé tři dny. A to mi připadá trošku přehnané. Děkuji a těším se na další spolupráci, dokonce i s Evou, která říká, že já říkám, že tam nemá být žádné kontroly. Paní Lichtenbergerová, jste na řadě. Uh, Děkuji, paní Lichtenberger má nyní slovo. Jak víte, tak mě by to nikdy nenapadlo, že bychom neměli kontroly. To je velký deficit některých státek, že na dlouhých trasách nejsou k dispozici v kontroly v oblasti vážení a některá auta, některé nákladní vozy jsou kontrolovány jednou za rok. A země, které neimplementují evropské právo, mají právě malý počet kontrol. A jestliže se nyní dostávám ke kompromisům, já, když budu pokračovat v Němčině, Nyní se chci vyjádřit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Některé malé výhrady mám a sice z hlediska alternativních pohoných látek. Výčet jednotlivých kategorií eh, vodík a elektřina, toto závisí na tom, jak se to bude produkovat. Jestliže energie bude pocházet z tepelných elektráren, pak nemám žádnou pozitivní bilanci v v oblasti klimatu. Také jaderná energie je problémem, ale z hlediska emisí CO2 jsou to především tepelné elektrárny, takže musíme zvážit, jak to naformulovat, aby se to také vztahovalo na provozorovatele na dodavatele energii, jinak potřebuji jenom další zpracovatelský krok. A za druhé, co by mě zajímalo, my máme toto prodloužení z hlediska uh, Eh, ochrany eh, řidičů, kde by se zabudovaly ty, ta místa na spaní a potom na konci mají být taková ta křidelka. A jestliže to bude eh, dohromady dávat jeden metr, tak už potom kombinovaná doprava je mimo. Jestliže to bude obojí, tak to bude představovat problém. Toto jsou technické problémy, ale detaily zajisté do dokážeme eh, ještě znovu diskutovat na eh, zasedání stínových zpravodajů. A pokud se týče přeshraniční dopravy, tak tady k tomu bych chtěla říci, že když uděláme například geografickou definici, že na eh, severu smějí, na jihu ne a jenom pouze horské země mohou. Takže to si myslím, že bude právní potíž. Toto by existovala různá legislativa pro různé členské státy a to by bylo problematické. Potom jiná věc by byla, když by mohla rozhodovat každá země sama, ale já, kdybych navrhla jako možnost, že na severu to jde, na jihu ne, v Alpách to také nejde, pak to bude obtížné, protože my musíme postupovat konzistentně. Potom se to musí prověřit, jinak to trvale bude opravdu obtížná věc. Já vidím také velká nebezpečí. Jestliže my tady tyto dveře otevřeme. Já už jsem o tom několikrát hovořila a já si myslím, že toto nebezpečí je oprávněné. Je to opravdu problematická věc. Jestliže země, které se rozhodli proti, pak tyto státy se dostanou pod velký tlak, že budou muset začít budovat koridory za, velkých finančních prost, za velké finanční prostředky. Tak jenom proto, aby některé velké podniky měly tuto malou výhodu, protože my jsme všichni slyšeli e, výsledky, jakým způsobem může dojít k narušení hospodářské soutěže a e, potom se všichni divíme, že státy jsou zadlužené. Jestliže by museli takovéto dálnice a koridory financovat. Já bych tady chtěla postupovat citlivě a opatřeně, protože my tady otevřeme dveře a dojde k opaku. Takže budeme potom vlastně trestat státy, které nejsou ochotny zlepšit své koridory a dálnice, tak aby tyto velké traky tam mohly jezdit, protože tento tlak přijde postupně a potom se dostaneme do problémů, které budou znamenat nerovnost pro ty země, které z eh, geografických nebo z jiných potíží budou mít Eh, důvodu budou mít potíže tyto normy prosadit a aplikovat. Vy znáte mé skeptické stanovisko, protože my na jedné straně budujeme železnici za drahé peníze a na druhé straně umožníme konkurenci, aby mohla jezdit levněji a přitom by to měl financovat stát. Takže já skutečně mám velké pochybnosti. Pan Van Dalen. Děkuji, pane předsedo. To je krásný okamžik, pane předsedo. Silniční doprava si vymyslela skvělé inovace, máme ekokombi dobré pro životní prostředí, dobré pro lidi a my jako parlament se k tomu máme nyní vyjádřit a máme podpořit eh, eh, silniční dopravu. Máme opravdu velké výsady. Podíváme-li se na experimenty s ekokombi, kombi, tak se nám zdá, že to je snadná věc, která eh, se dá rychle vyřešit. Ko, návrh komise není radikálně vyvážený. Některé věci lze ještě vypilovat, ale myslím si, že tato diskuse nesmí trvat dlouho. Myslím si, že probíhá jasně. Tak, jak řekl zpravodaj, musíme vyřešit ještě několik potíží, ale to půjde snadno. Jeden problém, o kterém hovořila paní Licht, Lichtenberger. Když si toto vyslechneme a když se podíváme na její pozňovací návrhy, tak my vlastně s ničím nehýbeme, i když mnohé upravujeme. A tak to nejde. Já chci podpořit naše pozňovací návrhy. My podporujeme inovaci, my bychom měli vycházet co nejvíce z návrhu komise a nedoplňujme tam jednotlivé detaily až tři místa za čárkou, neboť tím zničíme inovace a také silniční dopravu. Tady bychom tak neměli postupovat, my bychom měli pouze zlepšit návrh komise, měli bych bychom také vytvořit možnosti pro přeshraniční dopravu a pak to rychle vyřešíme. Takže to si to představujete jednoduše, pan Koch. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem tak trochu zklamán. Ehm, žádné téma neprobíhá tak populisticky, nevědecky a zatíženo ideologií jako toto téma, o němž právě hovoříme. Ano, Těžké kamiony mohou poškodit silnice, mohou znamenat vysoké investice, přenaložené nákladáky také a představují nebezpečí pro infrastrukturu a, e, a silniční provoz, protože nejsou e, náležitě přizpůsobeny brzdní systémy a řada jiných věcí. Proto z mého pohledu je to tak, že delší kamiony mají smysl z různých důvodů. Pro životní prostředí, pro bezpečnost provozu a proč ne také eh, pro silniční dopravu v tomto ohledu eh, eh, potřebovali bychom větší návěsy anebo nové koncepce pro kamiony s perspektivními systémy. Děkuji mnohokrát. Majsnerová, děkuji. Pane předsedo, Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji zejména za to, jak klidně to tady přednesl. Je to téma, to víme velice dobře, kde se liší naše názory zejména když se jedná o hmotnost a přeshraniční provoz. Je tady řada jiných věcí, kde samozřejmě máme koncenzus. Samozřejmě chceme, aby existovala větší bezpečnost kamionů. První čtyři body jsou nesporné. Ale pátý bod je hold bod, kde ještě nebyl nalezen kompromis. Domnívám se, že bychom se skutečně měli těšit, kdyby alespoň u jednoho dopravního prostředku jsme do, mohli dosáhnout efektivity. Vždyť to chceme všude. Mělo by to být intermodální a všude musíme usilovat o dosažení efektivity. A to, jak na to poukázali e, zkušenosti dokáží e, tyto, tyto větší nákladáky e, objemnější. Nemusí být bezporunečně o příliš větší. Co se týče přeshraničního provozu. Hovořilo se také o otvírání hranic, vždyť je tomu tak, jak, že u jednotného trhu Vždycky říkáme, že máme přes dopravu. Právě jsme hovořili o transevropských sítích. Přece nemůžeme dělat všechno všude, to ani není nezbytné, a tady vyloženě stojí, že členské státy sami mohou rozhodnout, za takovou infrastrukturu chtějí či nechtějí a zda chtějí připustit takové kamiony či nikoliv my na severu, já vím, že každé srovnání pokulhává, ale na severu Německa stejně jako Nizozemsko máme vybudované vodní systémy, takže máme velkou přepravu po řekách, ale ne všude je taková struktura, takže někde se tolik nepřepravuje po vodě. Já jsem to řekla schválně proto, abych řekla, že pak, když máme ve státě, který má určité infrastruktury připouštějící inovace, měli bychom přece umožnit, aby tento členský stát to sám dovolil. Co se týče překračování hranic. Udělali jsme, předložili jsme pozměňovací návrh a někteří kolegové a to jsme skutečně napsali podle zkušeností z logistické branže. To znamená, když se uzavírají bilaterální smlouvy mezi zeměmi, regiony, členskými státy, které to umožňují na obou stranách, pak přece nemusíme nic měnit, pak mohou jezdit tyto objemnější a větší kamiony v Německu. Je to také v pokusu, že tady dochází k silnějšímu brzdovému systému, speciálnímu výcviku řidičů a tak dále, že se vytvářejí předpoklady, protože existuje vůle, aby tato doprava vypadala bezpečně, ale právě jenom na těch silnicích, na kterých to jde. A to je efektivita, proti které přece nemůžeme být, chceme-li skutečně dosáhnout evropského, evropské dopravy. Thank you very much. And... Mnohokrát děkuji. Já musím říct, že jsem poprvé ve výboru pro dopravu. Trvalo mi to deset let, ale jsem rád, že jsem tady. Já jsem totiž měl pozměňovací návrhy, tak jsem chtěl sledovat diskuzi. Pane Fjellner, zkontroloval vám výzum, když jste přišel. Ne, tahle hranice je pořád ještě otevřená. Hranice do tohoto sálu. Uvidíme, jak to bude dál. Ale chtěl jsem se také poslechnout ostatní argumenty. Zvlášť pana Leichtfrieda. A měl jsem trošku strach, obavy, když jsem četl vaši zprávu, nejsem na to zvyklý. Nicméně vidím, že máte docela extrémní postoj, pokud o ten přeshraniční rozměr. A tím se dost věcí vysvětluje. Samozřejmě dá se říct, že víme, jaký má postoj, je to Švéd. Dobře, tím to končí. Ale důvod, proč jsem o to projevil zájem, je možná ten, že jsem také členem výboru pro životní prostředí. A často jsem zvyklý na to, že ve výboru pro životní prostředí mají kolegové často nerealistické postoje k dopravě. Ale mě překvapilo, že tady máme řešení šetrné k životnímu prostředí. Jsou tady kritici z tohoto výboru, kteří už nechtějí řešit tyto věci. Zelení jsou proti všemu bez ohledu na to, co to je, kde to je, to není překvapivé, nicméně já si myslím, já vás jenom vyzývám. Ještě na závěr chci říct, všechno přes předsedu, pane Fjolnere, pokračujte. Ne, už mám jenom jednu věc prosím kolegy, aby se snažili přidržet jedné zásady. A totiž já plně chápu, že nikdo by neměl být nucen akceptovat těžší nebo delší kamiony. To chápu a toho principu se asi máme držet, ale prosím vás, neomezujte nikoho, kdo si myslí, že by to řešením být mohlo buď v rámci jejich země, anebo i v tranzitu, nebo mezi jednotlivými zeměmi. Když se budeme držet tohoto principu, nikoho nebudeme nutit, ale nebudeme to nikomu zakazovat. Já myslím, že tento výbor najde výborné řešení pro ekonomiku i pro životní prostředí, i pro tento sektor. To je můj postoj. Děkuji. Paní Rotman Koulová. Ano, mnohokrát děkuji. Kolega Lightfried začal tím, že v Německu dnešní praxe nesmí být e, narušena ani na severu, ani na jihu, ani, na, ani v Irsku. Já chci pouze dodat, že současná praxe by neměla být změněna ani v Rakousku, ani ve Francii, ale my máme příklady dobré praxe a my bychom měli být velice opatrní, abychom měli dobrou praxi i v budoucnosti, protože my nemáme železnice a říšní cesty všude. A my v Nizozemsku Eh, proto to také máme vědecké nálezy. Na základě slov kolegů bych chtěla říci, že bychom měli respektovat princip subsidiarity, ale my se pozměňovacími návrhy snažíme řešit problémy kolegů, kteří mají obavy, že budou na, umožníme provoz těchto eko kombi nákladních vozů na eh, silnicích, kde například jezdí cyklisté, motorky. A, a potom tom, kdybychom takto nepostupovali, tak bychom nerespektovali subsidiaritu. A já se domnívám, že když zvážíme všechny aspekty, dospějeme k dobrým kompromisům. A nyní paní Foster. Thank you, Chairman. Um, I echo some... Děkuji, pane předsedo. Ano, já se mohu připojit k tomu, co už tu zaznělo. Myslím, že bychom měli být schopni najít řešení. My v zásadě v Británii podporujeme změny, o kterých se jedná. Protože potřebujeme některé věci ujasnit. A pokud je o design, a někdo mluvil o těch dvoulůžkových postelích a co já vím o všem ještě v nákladních vozech, konstrukce vozidla stejně pokrývá schvalování typu, takže bez ohledu na to, jaká ta konstrukce je, a řada z nás zřejmě mluvila s výrobci. Jednou z klíčových záležitostí u toho designu je viditelnost pro řidiče. Nejde jenom o výšku nebo dálku a další věci. A rozhodně informace, které já jsem dostala od výrobců nákladních vozů, je taková, že se neustále snaží věci vylepšit. Protože tady jde právě o bezpečnost na silnicích, když třeba lidi eh, řídí na jiné straně silnice a podobně. Takže ta konstrukce, ten design spadá pod schvalování typu a dál to rozvádět nebudu. Samozřejmě. A já jsem předložila pozměňovací návrhy 79, 180, 362 spolu s Jimem Higginsem a dalšími kolegy. Jde o tu otázku certifikátu, o tom mluvil také pan Knight Fried. Jde o výšku vozidla a podle nás by vůbec nebylo praktické změnit to, co děláme teď, ale samozřejmě je velice důležité, abychom pokračovali v tom, co děláme. A je zřejmé z toho pozměňovacího návrhu a také je zřejmé u jistých skupin, které nechápou, co v tom pozměňovacím návrhu je, že my sice v tom pozměňovacím návrhu navrhujeme, že zvážíme další vozidla, ale alespoň z našeho pohledu to nevnucujeme jako povinnost. Takže je potřeba diskutovat o tom, jak přistoupit k dalším kamionům ze Skandinávie. Když se podíváte na Skandinávii, tam nejsou velké sítě, kam by se ty kamiony dali dát. Takže pro ně to není praktické, ale my jim nemůžeme předepisovat, co mají dělat. My si myslíme, že hledáme vhodný způsob, jak to řešit. Co je vhodné pro Británii? 60-tunový kamion je rozhodně zatím největší. Možná, že by to bylo příliš velké, příliš těžké my chceme zabránit těm těžkým kamionům v jiných zemích. Takže to jenom pro ujasnění. A jak už jsem říkala, schvalování typu, tam jde právě o bezpečnost a to, že někoho nutíme akceptovat vozidla se zařízením schváleným jiným státem, což bude mít negativní dopad na bezpečnost, já myslím, že nad tím se musíme zamyslet. A pokud je o režim vymáhání toho předpisu a sankce. Já myslím, že to je příliš preskriptivní a my si myslíme, že by to bylo příliš nákladné a preskriptivní a omezující pro členské státy a pro hospodářské subjekty, ale chceme poděkovat zpravodaji, doufáme, že dojdeme k nějakému závěru. Já myslím, že ta otázka u toho těžšího zboží, když se podíváme na jiný typ hybridních kamionů a podobně, samozřejmě tyto věci i ta konstrukce se budou zohledňovat, zvlášť pokud je o hmotnost. A já myslím, že všichni v podstatě chceme tež, respektujeme se navzájem v jednotlivých zemích, potřebujeme bilaterální diskuze, musíme se zamyslet nad tím, jak to funguje, nikomu nechceme nic vnucovat, něco, s čím by členské státy nemohly žít, takže musíme najít řešení a musíme se postarat o to, že i malé podniky na tom budou dobře. Ty, které spoléhají na to, že se bude přesunovat zboží, které chceme my jako spotřebitelé. Takže děkuji. Pan Hertuk. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat za zprávu, za práci zpravodaje. Já se domnívám, že je opravdu obtížné argumentovat věcně, protože já jsem opravdu několikrát v posledních minutách musel polknout. To je typický příklad proto, jak se dá dělat politika speciálně pro lobby. A to zdůvodňuji tím, že říkám, že tento návrh pro gigam kamiony, že to pomůže pouze špeditérům, protože špeditéři budou profitovat z této legislativy ale ti malí špeditéři, ty už se také probojili, kteří mají v garáži čtyři až pět kamionů, tak ty poznali, že pro ně to nebude, protože to zvyší cenový tlak právě na tyto malé špeditéry a pomůže to těm obrovským vozovým parkům. Já se domnívám, že toto je nesprávná cesta umožnit přeshraniční dopravu. Neboť to je to, o co tady jde a tady se často hovoří o salámové taktice a řekne se, začneme s polními pokusy. My toto v Německu dobře známe. A já dokonce nyní řeknu, že Evropská unie se nyní musí postavit na zadní a dát do pořádku tyto terénní pokusy, které jsou zamýšleny tak, aby vědec jaké pokusy byly zavedeny tímto způsobem, ale také to bylo zneužito členskými státy, protože u tohoto pokusu nemáme ani geografické, ani časové omezení, neboť pokus je pokus a není to legalizace těchto megakamionů. A ještě chci to vysvětlit, proč jsem řekl, že to je typický příklad pro to, jakým způsobem podporujeme lobby. Paní Lichtenberger již o tom také hovořila. My tady hovoříme pouze o ekologických vozidlech a o pozitivních aspektech. My však nehovoříme o tom, že tento vývoj bude přispívat k tomu, a já jsem o tom skutečně přesvědčen, že zavedení těchto megakamionů povede k tomu, že budeme mít ještě méně přepravy na železnici a více přepravy po silnici z důsledky, které již byly vylíčeny. Lobby bu jdou na tom v budoucnosti eh, dobře, ale náklady má ne společnost a to já nechci akceptovat. Kolegové, kteří říkají, že to je ekologicky rozumné, tak ať řeknou, kdo ponese náklady. Jestliže všichni velcí špeditéři pak budou říkat, já chci také tyto ekonomické výhody a to povede pouze k většímu silničnímu provozu a ponese náklady potom o společnost a daňový poplatník. Členské státy mohou dělat, co chtějí, ale mají se omezit tyto pokusy v terénu. Pan Higgins? Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ten návrh je naprosto trapný, co se mě týče. Jde v podstatě o lobování zelené strany, kteří se snaží postavit železnici proti silnici. My jsme pro železnici, ale oni nežijí v reálném světě. Já to vidím u nás, v Irsku. To jsou skutečně trapné návrhy. I v naší vládě se to objevilo a neprošlo to, protože tady je paní Tykau. Zelená strana chce tachografy pro fiestu. Prostě nežijeme v reálném světě. Takže vzhledem k tomu, kolik je tam pozměňovacích návrhů, doufám, že se nám podaří dospět k nějakým rozumným závěrům a kompromisům. A jak říkal pan Petr Savana, stínový zpravodaj, to je prostě fraška. Irsko i Británie jsou ostrovní národy. My jsme vybudovali infrastrukturu tak, aby vyhovovali kamionům, které mohou být, mít určité rozměry. Británie nezaujala žádný oficiální postoj k otázce hmotnosti, ale proč by tady výbor pro dopravu teď na poslední chvíli měl říkat nám, ostrovním národům, že nemůžeme přepravovat boží na této silnici jenom proto, protože nemáme hranice. To je naprosto v rozporu s těmi svobodami Evropské unie. Nestou ke zboží, osobám, službám a kapitálu. A já jsem se naprosto jistý, že kdyby nás k tomu ze zákona nenutila smlouva, kdybychom něco omezovali, tak je to něco, co patří do jiné éry evropské historie. A v tomto ohledu rozhodně vítám argumenty Korin Wortmann Kolové a paní Meissnerové. Pokud jde o, ta, o ty obří kamiony, když pojedete třeba do Švédska, Finska, a pobaltských zemí. Oni je potřebují z pohledu přepravy svého zboží. My bychom se neměli pouštět do debaty, která postaví železnici proti silnici. A o to v této debatě jde. Jako bychom se měli bát silniční přepravy zboží. Železnice nebo silnice může existovat vedle železnice, abychom dostali zboží na naše trhy. My jsme hodně mluvili s panem Saravalem a s dalšími poslanci a chci především poděkovat Jacqueline Fosterové za podporu u návrhu 180 a 362, což umožňuje členským státům tyto kamiony. Jde v podstatě také o subsidiaritu. Ta je opravdu velice významná u takovýchto věcí. Děkuji, pane předsedo. Paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Protože pan Higgins nám připomněl tu debatu o tachografech, pokud je o čidlo hmotnosti, my jsme konstatovali, že řešení, které bylo nalezeno, nebylo dostatečně vyzrálé a nebylo možné zahrnout toto čidlo do toho nařízení o digitálních tachografech. Nicméně společně s komisí jsme se domnívali, že nejvhodnější oblastí by bylo toto nařízení o rozměrech a hmotnosti. A proto jsme měli určité pozměňovací návrhy, již prostřednictvím jsme znovu zavedli tu koncepci inteligentních tachografů pro měření hmotnosti, nebo měření objemu a ověřování hmotnosti. My si myslíme, že z technického hlediska je to proveditelné, i když to řešení není ještě dostatečně vyzrálé. Ale z technického hlediska je to proveditelné. A já si myslím, že automatický záznam hmotnosti by nám umožnil zvýšit bezpečnost na silnicích. A proto chci požádat kolegy, aby podpořili tento pozměňovací návrh, protože pomůže zvýšit bezpečnost. Děkuji, děkuji, pan Kramer. Takže nejprve Eh, když komise předkládá nový návrh legislativní, tak je předepsáno, že bude existovat studie dopadu. To chybí. A tyto pokusy vůbec nejsou vyhodnoceny. Běží rok, dva, tři roky nebo déle, ale doposud neexistuje žádné proskoumání a to se všechno musí prošetřit, než vůbec nějaká nová legislativa přijde. Fraunhofer institut říká, že 35 hmm, Eh, přepravy nákladního zboží se, pře, se dostane ze železnice na silnici. Cíl EU je jasný. My chceme naopak více přepravy nákladu po železnici a ne po silnici. Máme tady cíl 2020 a všechno jsme tady, dali jsme si všechna pravidla. A kdo je proti tomu? Ne zelení, ale vy jste proti tomu, aby cíle, eh, které si stanovila EU, jsou porušována. Protože vás to vůbec na, nezajímá, ty jiné efekty, které se tady dějí. A to by bylo bývalo muset být předpokladem ve studii dopadu. Není možné, aby soustátí Evropské unie znamenalo, že každý cás si bude dělat, co chce. Na to bychom nepotřebovali Evropskou unii. Podívejte se na Švédsko a Finsko, které měly kamiony, ale když vstupovali do Evropské unie, tak se jim řeklo, to strpíme, protože to bylo jenom tam, ale před několika lety pan komisař Kalas na mojí jasnou otázku zodpověděl velice jasně, ale před dvěma lety řekl, co mě zajímají ty keci eh, včerejší. Například Daim, akciová společnost Daimler, kteří vyrábějí kamiony, jsou proti tomu, protože říkají, prodloužili se kamiony, tak logistický řetězec se naruší a to bude mít úplně jiné dopady, než ta či ona výhoda pro kamion, který může více jezdit. Potom tady jsou také problémy se jíst na prázdno v Leverkusenu musí být zablokován most přes Rýn, protože je v tak špatném stavu, že už není možné, aby přes něj přejížděly normální nákladáky. V Berlíně byl jeden most zablokován pro autobusy, protože je vše špatném stavu. Takovou situaci máme všude v Evropě, protože se všude investovalo jenom do nových staveb, ale nikoli do stávajících infrastruktur nechte, dobře, když to chcete takhle, tak řeknu, tak připuste ty megatraky všude v Evropě a zničí se všechny mosty v Evropě. 30 miliard by se potřebovalo pouze na sanaci mostů. Proto se přece musíme obírat jiným směrem před třemi lety lobby, kamionová lobby v Německu byla striktně proti těmto monstrózním nákladákům. Jeden důvod, a to předeps, před, představil poslanec Schmidt v Bundestagu, protože v Německu chybělo 20 tisíc odstavných míst pro nákladáky na dálnicích. Ale když budou ty kamiony delší, tak ty dvě eh, místa zabere jenom jeden nákladák. A kdo tedy chce toto, tak ať hold se vyslovuje pro tyto megatrucky. My musíme jít přece jinou cestou, efektivnější, ekologičtější. Vždyť víme, co se děje, proto to musíme zarazit. A když začneme s tím, abychom to začali provozovat přeshraničně, nedávno jsem byl v severním Porní Vestfálsku v zemském sněmu. Tam jsou veliké obavy, když se s tím začí, bude existovat tlak, aby se to veřejně připustilo. Eh, Švédi už na zvýšení nákladů nákladu. Švédi už pomyslejí ne na 60, ale na 80 kg. A to je právě tahle ta salámová technika, která se tady aplokuje. A kdyby holanděné a belgiové, belgičané přesně věděli, že severní porní Vestvásko bude striktně proti, tak by taky byli proti protože oni vlastně z toho mají zisk jenom v rotterdamském a antwerpském přístavu, pakliže bude také Německo toto provozovat. Já jsem jmenoval jenom pár příkladů, ale některé to vůbec nezajímá. Nakonec to dopadne tak, že infrastruktura musí být rozšířena, to znamená opět privatizace zisku pro několik málo podniků a socializace ztrát pro všechny ostatní. No to je šílené a vy to vyžadujete to můžete taky říct, Irové jsou proti potratům a proto jsou proti všechno a jsou proti tomu všichni. Musíte tedy odůvodnit, kdy kdo je proti a kdy kdo je pro. A já chci říct, že my jsme byli vždycky proti tomu, eh, Švédsko si to taky všimlo, ale my jsme byli vždycky pro, za obnovitelné energie, a to byla správná cesta a proto chci přesně vědět, aby, a požadovat, aby nejprve tady byla studie dopadu a teprve potom legislativa. Doufejme, že to všechno dobře dopadne. Děkuji. Já bych chtěl připomenout, že veškeré připomínky mají také prostřednictvím předsedy. Já mám také několik krátkých připomínek. Pokud se týče výšky ve Spojeném království a v Irsku, to se dá vyřešit tato problematika není tak složitá. My si musíme uvědomit, že když to bylo předloženo, tak Irsko a Spojené království to prostě propásej. A potom já si myslím, že to se týká také silniční bezpečnosti a o té vůbec nehovoříme. My tady hovoříme jenom o komerčních aspektech, my tady nehovoříme o otázkách bezpečnosti. A právě proto já jsem proti dlouhým tyrákům. Já jsem také přesvědčen o tom, že nemůžete mít delší nákladíky, nákladňáky, které budou lehčí nebo budou mít stejnou hmotnost. Jestliže e, naplníte dlouhé nákladáky, tak budete mít vyšší váhu. Takže my tady hovoříme také, a to musíme přiznat, o těžších tí, e, tyrácích. A pokud se to týká ekonomických výhod pro velké špediční společnosti, tak já se domnívám, že tyto výhody tady jsou pro ně. Ale kdo vybuduje infrastrukturu, aby tyto dlouhé tyráky mohly jezdit, to potom musí zaplatit všechno daňový poplatník. A já nechci hovořit tady o tom, že by velké kamiony neplatily. Já si vzpomínám, že když jsme poprvé vstoupil do parlamentu, stal jsem se poslancem, tak jsme již tuto debatu vedli. A všichni tito řidiči zastaví také pod železničním viaduktem, protože jestliže se tam nevejdou protože, a potom poruší tento viadukt. A budou opravdu vědět, jak vysoký je tento nákladák, jak je dlouhý, jak je těžký. Já si myslím, že tady máme opravdu tento problém se železničními viadukty pouze v EU, eh, promiňte, ve Spojeném království a ne v EU, ale já si myslím, že to bude všude problém. Já jsem byl velice zklamán zprávou pana Lightfrieda, protože jsem si říkal, že tato zpráva je příliš umírněná právě v těchto věcech. Ale v duchu kompromisu jsem také některé aspekty eh, zprávy podpořil, ale já jsem osobně proti dlouhým a těžším tyrákům a nákladňákům. A nyní pan Koromicos. Uh, mnohokrát děkuji, pane předsedo, a mnohokrát děkuji všem asi 16-17 řečníkům. Tolik příspěvků tady, myslím, zaznělo. Obecně řečeno se dá říct, nebo můj výklad byl takový, že v zásadě můžete podpořit tuto revizi, ale když mluvíme o zelenějších, bezpečnějších kamionech na našich silnicích. Je tady tolik pozměňovacích návrhů, kolik je dní v roce a z tohoto pohledu si myslím, že by asi bylo dobré zamyslet se nad tím, jak ty věci nějak vyřešit. Možná pár slov k těm pozměňovacím návrhům. Některé z nich mají vylepšit záměr našeho návrhu. Je to třeba případ alternativních, eh, nebo další možnost pro alternativní motory, metody pohonu. Ale pak třeba komisi překvapil pozměňovací návrh, který navrhuje, aby se ten návrh zcela zamítl. Máme tady návrh, který podle hodnocení dopadů, který, které bylo 15. dubna loňského roku zveřejněno, který by snížil emise a spotřebu kamionů až o 8%, aniž by se to dotklo výtěžnosti. A to jenom tím, že se změní tvar a že se přidají ta křidélka. A vylepšení z hlediska bezpečnosti je potom prospěšné pro celou společnost, protože se mimo jiné vylepšuje viditelnost pro řidiče. Kromě toho, komise samozřejmě nevítá pozměňovací návrhy, které spochybňují záměr Jeden návrh například navrhuje limit 50 cm pro zařízení, které je možné přidat na konec, na, za návěs. Ale to by mělo být něco víc, ale rozhodně ne víc než 200 cm. Takže proto máme i technické specifikace a říkali jsme, že by se měly přijmout prostřednictvím aktu přenesené pravomoci. Přesný formát podle typu vozidla by se měl přijímat takto. Pak ta spožení nebo odklad, který navrhují některé pozměňovací návrhy, co se týče implementace některých požadavků na nové kamiony, to je smutný příběh. Lidé investovali, alespoň někteří evropští výrobci už do toho investovali, mají možnost provést tu změnu a jiní v tomu brání, protože se říkají, aha, je to velká investice, počkáme si 10 let a uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že z tohoto pohledu se k tomu musíme ještě vrátit, k tomuto pozměňovacímu návrhu. V tomto návrhu jde o bezpečnější vozidla, která jsou účinnější z hlediska spotřeby a šetrnější k životnímu prostředí. A najednou se z toho stává to, že chceme další a těžší vozidla. Ne, tak to není. Jde o nižší emise, nižší spotřebu a lepší bezpečnost. A opět opakuji, podívejte se na to zveřejněné posouzení dopadů z Dubna. Já myslím, že z tohoto pohledu komise není pro další kamiony, ale není proti nim. Jenom jsme konstatovali, že v této změnici není nic v tom, co by jim bránilo v pohybu přes hranice mezi dvěma sousedními státy, které schvalují jejich použití. Všechno je o subsidiaritě a já myslím, že Tady bych dokonce zdůraznil, že výklad právní služby Evropského parlamentu takový také byl. Takže celá ta věc je vysoce emocionální. Připomíná mi to stejnou debatu před 30 lety. To byla úplně stejná debata s parlamentem. Která, kterou jsme tak trošku svedli ze správné cesty díky nejrůznějším pocitům. Takže členské státy jsou ty, které by měly posoudit, jestli mohou přijmout takováto vozidla. Žádný členský stát nebude nucen akceptovat další vozidla proti své vůli, to chci zdůraznit. A pokud je o bezpečnost, je tady ještě další věc z hlediska bezpečnostního dopadu dalších vozidel. Velice často stejní aktéři odkazují na infrastrukturu a náklady na přizpůsobení, ale já myslím, že na to se musíme podívat pozorně. Pokud je o bezpečnost, ze zkušenosti a z experimentů v členských státech víme, že využití dalších vozidel není náchylnější k nehodám, protože ty se většinou používají mezi distribučními centry mimo města nebo protože řidiči jsou lépe vyškolení. Já myslím, že bychom se měli podívat na to, co je k dispozici třeba v těch různých pokusech. Na druhou stranu, když se podíváme na situaci v městských oblastech, zmínila už to Francie, Mají tam vozidla, která jsou dlouhá až 24 metrů a nepůsobí víc nehod. Takže jde o ty městské oblasti. My, když mluvíme o těchto kamionech, mluvíme o koridorech mezi městy nebo mimo města. Na druhou stranu, já myslím, že na stole jsou další návrhy, a totiž, že máme koridory mezi sousedními členskými státy, na které bychom se měli podívat, a možná, že to je pravda. Ten přístup, o kterém mluvíme my, tyto eh, pokusy umožní členským státům, aby ty věci dál vyjasnili. A znamenalo by to, že další vozidla by nemohla jezdit všude, ale jenom na silnicích určených pro takový provoz a s vyškolenými řidiči. A já si myslím, že tady by se mohl dohodnout nějaký kompromis. Takže já chci poděkovat parlamentu za tuto nesmírně zajímavou debatu. Já myslím, že my máme zájem o to, abychom měli bezpečnější, čistější a efektivnější kamiony na silnicích co nejdřív. A z tohoto pohledu by byly také zelenější, bezpečnější a účinnější ty cíle. Vy se mi smějete, ale já vám mohu dokázat, že máme, že mluvíme o zelenějších vozidlech, účinnějších vozidlech, které, která jsou lepší pro naše silnice. Děkuji. Já chci jen říct, já vidím, že EKR tleská komisi. Doufám, že bude tleskat i další věci. Prosím, pokračujte. Já myslím, že pan Benjen chtěl ujasnit, jestli bude komise stanovit limity pro kabiny a pro křidélka. Neměli bychom učit, jak ta vozidla budou vypadat, ale měli bychom stanovit, čeho musí být ten vůz schopen. Pokud je o místo maximálního rozměru, chceme kritéria výkonnosti, protože to je flexibilnější do budoucna, protože nevíme, jak se budou technologie vyvíjet. To je jedna věc. Proč tam nemáme ty přesné specifikace? A proto mluvíme o těch křidélkách. Proč kontrola každých 2000 kilometrů? Zjistili jsme, že nadměrná zátěž je velice rozšířená a kontroly nefungují. Je to tedy problém pro infrastrukturu, je to problém pro silniční bezpečnost a my chceme, aby členské státy chránily své silnice, chceme zlepšit bezpečnost na silnicích a chceme efektivnit a sjednotit vymáhání předpisů. Ty 2000 kilometrů neznamenají, že ten kamion musí zastavit. Ne, chceme technická řešení, která umožní zacílené kontroly. Třeba tam, kde se kamiony váží, ale přitom je zároveň možné prověřit hmotnost, aniž by se to vozidlo zastavilo. Když se zjistí, že je problém, tak ho pak zastavíte. A pak ještě dvě věci, jestli mohu, omlouvám se, že to trvá trošku déle. Pane Lightfriede. Vielen Dank, Herr Děkuji vám mnohokrát, prosím vás pěkně, můžete odolat pokušení tady diskuzovat a navzájem se obvinovat, už jsme toho slyšeli dost, buďte tak laskaví a neobvinujte lidé, lidi, nenapadejte nikoho, pan Lightfried. Děkuji vám, chápu, že se musíte hájit. Ale rozhodně to nepomůže, když tady lidi budou na sebe pokřikovat obvinování to či ono. Paní Lichtenbergerová, já tady nebudu komentovat tu jednu nebo druhou stranu. Jestli chcete můj osobní názor, teď dávám slovo panu Lechtfriedovi. Děkuji mnohokrát. Třetí pokus, abych mohl začít hovořit. Chtěl bych poděkovat paní Meissnerové, která připomněla, že jsem byl na začátku příliš klidný a uvolněný a já se pokouším o to vždycky. A zejména jako zpravodaj to člověk musí dělat, chceli k něčemu dospět na závěr. No ale teď už jsem tedy méně uvolněný, zejména po té, co jsem si vyslechl Evropskou komisi. Uh, Pakliže Evropská komise nás chce poučovat o správném životě, tak se má zeptat evropských občanů, co si o tom myslí oni, jak chápe Evropská komise život. A sice vůbec ne. A neměli bychom navzájem něco tady předstírat. Zejména určité věci je třeba připomenout. Když pan Kalas by chtěl nějaký zákon, kde se bude jednat o méně emisí, o e, více dopravní bezpečnosti, no tak ať prosím pěkně udělá zákon, kde to bude stát a nedává do popředí něco jiného. Pak se nemůžete divit o tom, že se tady diskutuje o něčeho jiného. Pak to měl nechat a neměl prostě lí, e, podlézat lobby, protože to je skutečně drzost, co se tady řeklo. Dobře, já teď už jsem se zase uklidnil. A možná bych se vyjádřil k tomu, co poznamenali kolegové. Fandále mě naprosto překvapil a zarazil, když říkal, že ty megatraky jsou dobré pro všechny, že to je, já si tady dovedu představit, proč se všechno nejsou dobré, ale jestli si Fandál myslí tohle. Naštěstí nevznikly takové pozměňovací návrhy, o které bychom se museli starat. Co řekla paní Lichtenbergerová? E, to je ta, mm, to je ta otázka elektronického pohonu. Tady se nejedná o to, že tyto kamiony by, kamiony by cucali jaksi prout zvenku, ale že by ho vlastně vyráběli a pak ho používali. Eh, to bylo něco jiného, ale to už bychom museli také o tom diskutovat u železnice, jak ekologická je ona. To je velice široká oblast a proto se domnívám, že je to takto v pořádku. Eh, domnívám se, že v principu dospějeme k řešení, eh, které bude zcela v zájmu komise. A sice, že na konci z toho vzejde zákon, který se bude zaobírat emisemi, bezpečností a ochranou životního prostředí. Všechno ostatní je podle mého názoru špatně připraveno a když teď najednou komise se domnívá, že přece jenom bude existovat studie dopadu, eh, když Evropský parlament řekl, že se musí komise zaobírat tím, aby eh, tuto, aby tuto studii dopadu vypracovali odborníci. A možná na závěr bych ještě požádal pana Higince, aby popřemýšlel o následující věci. A pan předseda už se o tom zmínil. Nebyla to Evropská komise s návrhem který by něco Britům a Irům zakazoval. Nebyl to ani zpravodaj, který by byl něco chtěl zakázat. Já bych se teď nechtěl ptát potom, zda se to neprovozovalo celá léta ilegálně, co se tam dělo a proč tomu teď komise něco řekla. To je úplně jiné téma, tak bych řekla, raději ho opustíme a pojďme se snažit dobrat se rozumného řešení kde i ti, co něco eh, špatně dělali, aby s tím mohli pokračovat i nadále. Děkuji vám, pane Lightfriede. Hlasování bude 11. února, no to bude zajímavá věc. A hlasování na plenární zasedání je naplánováno na duben, ale nevíme, jestli k tomu dojde, protože všichni chtějí hlasovat o svých zprávách v dubnu. Takže děkuji vám za velice živou diskusi o této problematice. Já bych chtěl pouze připomenout, že další schůze se bude konat 30. ledna ve čtvrtek v 9 hodin. Děkuji také tlumočníkům a přeji všem krásný večer.